Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. přátelé, dámy a pánové, pusme se do práce. V, Máme tu pořád jednání a na základě eh, tedy přání bude eh, tento bod in kamera potom, takže v 5.30, takže uděláme pak eh, krátkou přestávku. A já musím za hodinu s někým z, eh, tedy z, z liberálů a socialistů kvůli vyjednávání, že se snažíme zapracovat určité voderovné zprávy. Teď odpoledne tedy, abychom, jestli bychom mohli hovořit o té zprávě, jedou, e, tedy je tu cesta do Kišiněva a já myslím, že je poměrně důležité, abychom e, tuto cestu tedy do té země absolvovali zítra, zítra ráno. Takže schválení zápisu z poslední schůze, je k tomu něco, není? Oznámení předsedy, tentokrát žádná, ale musíme zjistit, jestli ten dokument eh, týkající se rozkaz eh, z rady, který je neformální ale všichni to mají, jestli to můžeme také dostat. Jestli to může být rozdáno kolegům, protože by nám to pomohlo v diskuzích s lotyšským předsednictvím v 30 A jestliže to mají média, myslím, že to můžeme eh, dát k dispozici i poslancům tohoto výboru. Myslím si, že to bude jedna z ožehavých otázek dnešní diskuze s panem ministrem. A teď se dostáváme k zprávě o pokroku, ale je tu Charles Tenok? Jestli ano, tak začneme jeho zítra? Dobrá. V tom případě dávám slovo panu Davidovi McAllistrovi k zprávě o Srbsku. Dobré odpoledne, já vám děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi ctí představit první návrh usnesení o zprávě o pokroku na téma Srbska. A není to pouze první návrh tohoto usnesení, ale je to také můj první návrh v roli stáleho zpravodaje k Srbsku. A je lepší něco jednou vidět, než o tom tisíckrát slyšet. Navštívil jsem v listopadu Srbsko, setkal jsem se s premiérem Vučičem, setkal jsem se s panem Dačičem, s patriarchem Irinej, a se zástupci občanské společnosti, zástupci hospodářského sektoru a e, mnoho věcí, které jsem zažil a viděl v Bělehradu a v Novém Sadu, v Novém Sadu jsou součástí mé zprávy. 24, v těch 24 odstavcích e, jsem se snažil, aby bylo jen to podstatné, aby to bylo stručné. Rok 2014 byl pro Srbsko důležitý oficiální jednání, kdy začala 21. Eh, ledna na mezivládní konferenci, tedy začalo jednání o přistoupení. Proces screeningu již postupuje a již bylo dokončeno 26 kapitol. Vysoká míra připravenosti a angažma, kterou prokázala srbská vláda, je jistě vítana. A obecně jsem přesvědčen, že pan premiér Vučič a jeho vláda jsou eh, skutečně eh, odhodláni, pokud eh, jde o řešení sociálně-ekonomických reform. V nedávných měsících přijalo Srbsko také některá, některé důležité zákony o úpadku, o um, informátorech, o dalších věcech, ale stále ještě samozřejmě jsou tu ještě určité věci, které jsou vždy indikátory postupu, pokroku. V první řadě eh, právní řád, srbská vláda má velmi silnou motivaci řešit korupci. Ale je potřeba ještě posílit a zajistit plné vymáhání právního rámce v boji s korupcí. Chci rovněž zdůraznit význam zaručení práv opozice. Momentálně příliš mnoho zákonů je eh, přijímáno mimořádným postupem což neumožňuje dostatečnou konzultaci všech subjektů. A pozorovatelé, s nimiž jsem v Bělehradě hovořil, si dělají starosti ohledně zhoršujících se podmínek, pokud jde o plnou svobodu vyjadřování a svobodu slova. Přičemž chci zdůraznit, že svoboda médií je základním elementem demokracie. Za druhé, otázky hospodářství. Měli bychom povzbuzovat srbskou vládu a srbské orgány, aby podnikly další strukturální hospodářské reformy, aby zlepšili investiční klima v zemi, aby bojovali s vysokou mírou nezaměstnanosti a aby eh, nadále pokračovali ve fiskální konsolidaci. Podnikatelské prostředí se musí zlepšit prostřednictvím plánovaných strukturálních reform této oblasti a posílením právního systému. Ale nestrácejme ze zřetele, že například také e, záplavy z roku 2014 měly negativní dopady na ekonomiku a obyvatele. Za třetí, zahraniční politika. Všichni víme, že pravidla jsou jasná. Kandidátské státy musí sladit své právní řády s evropským aky a to se týká i zahraniční politiky. Všichni víme, že Srbsko má historicky těsné vztahy s Ruskem, nicméně s politováním konstatuji, že Srbsko se nesla, nesladilo svou politiku, když bylo vyz, vyzváno eh, radou, aby přijalo některá opatření proti Rusku. Ale vítám eh, akční plán mezi NATEM a Srbskem. Ten byl podepsán před eh, několika dní a vítám také předsednictví Srbska v rámci OBSE, v roce 2015. Srbsko by mohlo využít svého privilegovaného postavení, zejména ve vztahu k Rusku k tomu, aby hledalo řešení stávající krize na Ukrajině. A konečně za čtvrté, normalizace vztahů mezi Bělehradem a Prištinou. Srbsko a jeho účast na normalizačním procesu vztahu s Kosovem je vítaná. Vzhledem k předčasným volbám v Srbsku a v Kosovu celkový průběh jednání byl zpomalen v roce 2014 a právě proto vítám, že po šesti měsících politického um, mm, bloku byl jmenován mistr, pan Mustafa jakožto uh, nový, nový premiér. Doufám, že bude pokračovat um, dialog mezi Kosovem a Srbskem zde v Bruselu a je důležité, aby Srbsko a Kosovo nyní zavedli již dosažené dohody do praxe. Drazí dámy a pánové, kolegové, ten, ten trend eh, Srbska je jednoznačný, tedy vlaky švěl ze stanice směrem do Bruselu. Rok 2015 by měl být eh, rokem otevření eh, prvních kapitol a já doufám, že v roce 2015 by se to mělo stít, děk, stát. Děkuji eh, AFETu a sekretariátu za podporu a těším se na plodnou spolupráci s vámi se všemi, samozřejmě se, se, zejména se stínovými zpravodaji a to v zájmu dobrého výsledku. Těším se na vaše otázky a připomínky. Děkuji vám. Thank you, Mr. Chairman. I... Děkuji, pane předsedo. Ne, že bych eh, v něčem nesouhlasil s panem McAllisterem. Je zcela zřejmé, tedy, že nepochybně Srbsko postupuje, pokud jde o integrační agendu, a to tato zpráva um, uznává. Pro Srbsko nyní bude zásadní v tomto reformním procesu pokračovat. Byli jsme svědky určitý, i určitého nastartování ekonomických a sociálních reform a očekávám, že bude pokračovat také reforma v oblasti 20, kapitol 23-24, reforma soudnictví. Také vítám tu výzvu zpravodajů sladit i zahraniční politiku, a to zejména ve vztahu k Rusku. Zároveň Srbsko bude mít jedinečnou příležitost dokázat, že svoji užitečnost v rámci předsednictví OBSE. A teď jenom v bodech je důležité nadále pokračovat v dialogu s Kosovem, ovšem eh, hlavním důrazem by měla být nyní implementace podepsaných dohod. Kapitola obsahující vztahy s Kosovem by měla být eh, otevřena na začátku, v rané fázi vyjednávacího procesu. Myslím, že Srbsko by eh, mělo udržet dobré vztahy s eh, dalšími zeměmi v regionu. Došlo k návštěvě eh, premiéra Albánie. To je součástí samozřejmě zajímavých některých vývojů kolem této oblasti. Dále, jak jsem již zmínil, reforma soudnictví je, bude významnou známkou pokroku. Jinak souhlasím s kritickými poznámkami, pokud jde o svobodu médií obecná atmosféra po, v, na poli svobody médií musí být zlepšena. Musí být také e, zamezeno jakýmkoliv hrozbám vůči, vůči novinářům. A ještě jeden bod týkající se obecného závazku západobalkánských zemí, jejich angažma na poli evropských politik. To se týká i plánovaných investic v regionu, zejména v energetickém sektoru v Bělehradě se, eh, se konal summit, kde bylo dohodnuto, že budou dohodnuty určité investice eh, do eh, některých uhelných elektráren a dalších. Vzhledem k tomu, že jsou to dlouhodobé investice, je potřeba se zamyslet nad některými těmito projekty v kontextu evropských politik. A jenom abych zmínil že v průběhu tohoto jednání samitu s Čínou došlo k incidentu s Falun Gong. A pak jsou tu ještě různé další body v Davidově zprávě. Já každopádně chci vyzvihnout jeho osobní angažma v celé této věci. Chci ho ocenit jeho dosavadní dobrou práci. Děkuji. Thank you. Děkuji. Uh, Pane předsedo, já budu mluvit slovensky. Bude to asi blížší eh, našim, doufejme, eh, slipským eh, přátelům. Nejdříve bych chtěla mm, poděkovat zpravodaji Davidu McAllisterovi za tuhle skvělou krátkou a výstěžnou eh, zprávu. Některé části ještě je možné vylepšit a jsem si jistá, že se nám to také eh, s panem zpravodajem ve spolupráci eh, podaří. Minulý rok byl pro Srbsko dynamický. Došlo k řadě dynamických událostí o otevření vyjednávání, parlamentní volby, návštěvy na vysoké úrovni v Bělehradu, diplomatická aktivita Srbska byla posílena a v regionu také sehrálo Srbsko důležitou roli. Minulý rok byl také obtížný vzhledem k povodním, které se dotkly eh, civilistů, infrastruktury i hospodářství. Spravodaj varuje vzhledem ke stále se zhoršující, eh, stále eh, zhoršující situaci se médií poukazuje. Já s tím souhlasím. Eh, a také u přístupových vyjednávání nebyly otevřeny žádné nové kapitoly a to je mi velice líto. K začátku roku Srbsko také převzalo eh, vedení OBSE a doufám, že Srbsko eh, vytvoří tedy použije eh, tu síť diplomatických kontaktů v rámci OBSE také k vyřešení eh, konfliktu na Ukrajině. Mě velmi trápí situace v médiích. Sleduji eh, situaci v srbských médiích velice bedlivě a konstatuji stále se zhoršující situaci. I v porovnání s časy Miloševiče. Pracovní podmínky novinářů se stále zhoršují Vlastnická struktura médií je problematická a Vůčič také ovlivňuje, ne, eh, eh, obvinuje eh, některá média z šíření lží a to je nespodložené. Proto si poukázat na to, že svoboda mínění je také známkou svobodné společnosti a ta situace v, této, v tomto ohledu v Srbsku není uspokojivá. Ještě jednu připomínku k e, komunitě LGBT. Jsem ráda, že e, proběhla v, září, že proběhl e, duhový pochod a no, je dobré eh, v Bělehradě a eh, že jsou zaručována základní práva v, jsou eh, podle článku 14 srbské ústavy. Nicméně tato práva v případě skupiny LGBT musí být chráněna ještě silněji. Potom jsou tady vztahy Srbska a Kosova. 9. února by mělo proběhnout setkání na prezidentské úrovni Zprostředkovatelé v této oblasti eh, byli i, zprostředkovali byli, teli byly i orgány v Bruselu a já věřím, že dojde k normalizaci vztahu. Závěrem bych také uvedla, že je na čase, aby eh, Srbsko otevřelo nějakou novou kapitolu v přístupových vyjednáváních. Nový rok by neměl eh, být Eh, jen tak dynamický jako minulý rok, ale také by to měl být rok, eh, který přinese eh, řadu nových podnětů i v přístupových vyjednáváních. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo, jménem ECR. Eh, také blahopřeji eh, kolegovi Davidu McAllisterovi eh, k jeho debitu v práci stále zpravodaje pro Srbska a ke reprezentaci. Jeho přístup je velice pečlivý a obdivuhodný. Mm, mm, my eh, podporujeme Srbsko v oblasti eh, boje s korupcí, eh, zlepšování stavu s Kosovem a jsem si jistý, no, vysoká představitelka mě ujistila, že dialog k Prištiny a Bělehradu bude pokračovat za jejich mandátu. Ovšem, máme tady nový článek 234 stále si investoři stěžují, že podle starého zákona i podle nového zákona budou jejich majetky vyvlastňování. Souhlasím s panem Kukanem, že je třeba sledovat fungování soudního systému který zaručí lepší vzdělávání. Také vítám dobré vztahy mezi Srbskem a Kosovem a také jsem stálým zpravodajem pro Černou horu. A myslím, že tam ty bilaterální vztahy jsou vynikající, probíhají politické vštěvy na vysoké úrovni z obou stran a potom je tady taky bilaterální smlouva, která má zabránit Eh, uprchlíkům před spravedlnosti, kteří eh, utíkají tady před zákonem eh, do jedné z těch zemí. Aby tak činili. Jsem velice rád, že já jsem, já jsem tedy kritizoval přístup Vůčičovi Nikoličovi vlády. To přátelení se s eh, Ruskem a také tam byl Putin nedávno v Bělehradě a probíhalo tam eh, společné vojenské cvičení v době, kdy eh, ruské síly bojují na Ukrajině a okupují Krym, takže to je třeba poznamenat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád přidal k pozitivnímu hodnocení premiérové zprávy eh, pana McAllistera v této věci. Já jsem eh, získal podkladové eh, informace ze Srbska o tom, že oni jsou velice rádi, že mají takového partnera zaujatého pro věc. Souhlasím s tím, co řekl předřečník, že mediální sektor je stále eh, velice zranitelný, křehký. A je třeba zlepšení. Měli bychom eh, poblahořát Srbsku k prvnímu zlepšení v oblasti boje s korupcí, zejména na té nejvyšší úrovni. Můžeme vyrádřit eh, uspokojení s tím, že vláda chce zůstat na kurzu směrem k EU a opozice je také pro eh, srbskou budoucnost v Evropské unii, což tak dříve nebývalo. Myslím si, že Srbsko zaslouží uznání za svou konstruktivní politiku vůči sousedům a za odvahu eh, k nápravě některých eh, problémů, které má s některými sousedními zeměmi. Akorát bych rád požádal pana zpravodaje, aby věnoval pozornost vojvodině, co by eh, nejpokročilejšímu a nejproevropštěnější, nejproevropštějšímu dílu Srbska. A teď se tady, eh, teď se tady eh, přeskoumává tady autonomní status vojvodiny a já myslím, že by měl být zachovan. A také bych chtěl eh, vyjádřit eh, eh, znepokojení ze spojenectví nebo tedy ze sladění srbské zahraniční politiky a společné obrané a bezpečnostní politiky. Potom je tady v neposlední řadě otázka Šešelie. Já si uvědomuji, že chorvatský, nově, nově, nově zvolená chorvatská prezidentka požádala generálního tajemníka OSN, aby zasáhl tak aby eh, Šešel byl navrácen zpátky do Hágu. Myslím, že to eh, nemá nic eh, společného se srbskou vládou a nemůžeme dávat srbské vládě za vinu prohlášení Šelie, ale souvisí to tak trochu s námi, protože my jsme schválili usnesení v této věci a měli bychom také tedy dodržovat nebo se vyjadřovat dále k plnění našeho plenárního rozhodnutí. Děkuji, pane předsedo. Než se začnu vyjadřovat k eh, zprávě v Srbsku, tak bych řekla, že kdybychom se drželi eh, z původního plánu a začít ve tři, mohli jsme tam ještě, eh, mohli jsme projednat ještě panu Broku, zprávu páně Broka a ze zítřka, tedy eh, z dneška. Nemuseli jsme to přesouvat na zítra. Ono je to opravdu velice těžké, že máme různě stínové zpravodaje eh, na různé zprávy, takže opravdu bylo bývalo dobré eh, ten pořad nechat tak, jak to byl, ten byl naplánovaný. Ono pro menší frakce je těžké realizovat takové naléhavé změny pořadu jednání. Je velice důležité, abychom eh, všechny ty eh, zprávy eh, položili teď na stůl a projednali je v nadcházejících týdnech, protože myslím, že je velice důležité, aby parlament vydal jasnou zprávu i předsedovi komise Junckerovi, který řekl, když byl zvolen, že nebude v nadcházejících pěti letech rozšíření. My všichni víme, že to je politická realita, ano. Ale způsobilo to motivační problémy v řadě těch zemí. Proto jsem ráda, že jsme tady teď, proto abychom řekli, že parlament je pro pokračování strategie rozšíření se všemi zeměmi regionu. Pokud je o zprávu pana Elistra, tak nejdříve mu děkujeme i jako novému kolegovi v oblasti z Západního Balkánu mm, za skvělou zprávu. Myslím, že jste odvedl výborný kus práce Zaměřil jste se na eh, důležité otázky, o které jde a mm, bylo potěšení s vámi spolupracovat. Celá souhlasím s těmi aspekty, na které jste poukázal. Nicméně nejsem si jistá, jestli náš stínový zpravodaj v Srbsku tady bude eh, včas, protože teď je na výboru pro rozpočtovou kontrolu. A tady to jsme měli projednávat později. Tak bych eh, každopádně řekla, že je důležité se tam také zaměřit na energetické aspekty a na životní prostředí. Je jasné, že evropské cíle k emisím, aby, aby Srbsko splnilo, tak musí zvolit jinou strategii, než vyrábět elektřinu z uhlí. Myslím, že je třeba tedy ještě pořád tam něco doladit a změní to. Jsem rád, že jste tam zmínil eh, vztah s Ruskem a zejména vztah mezi Srbskem a Kosovem. Jako zpravodajka pro Kosovo, a o tom budu hovořit později, je důležité, že jste tam zmínil ty důležité eh, věci. Také bych eh, řekla, že bylo dobré, abychom při pozměňovacích návrzích tam požádali srbského premiéra, který tady byl minulý týden, Eh, až pojede do Kosova a pojede tam za srbskou eh, eh, menšinou, tak aby tam zajel i za kosovským premiérem. To je součást sousedských vztahů. Máte tam protižek v té zemi, tak je třeba ho navštívit. Kromě toho si myslím, že je důležité, aby ty volby do rad národních menšin v roce 2014 byly přivítány a Myslím, že eh, tady máme také vysoký počet eh, Romů srbských, kteří eh, žádají o azyl v Evropské unii a měli bychom vyzvat úřady, které, aby se snažili přijmout opatření, které by usnadnily jejich integraci do srbské společnosti. To bylo dobré, abychom si projednali na možná zasedání stínových zpravodajů. Potom jste také říkali, že normalizace eh, eh, vztahu mezi Srbskem a Kosovem je eh, nezbytnou podmínkou pro vstup do EU Srbska. A myslím si, že to je jasné. A myslím, že také většina, nebo nebude Unie souhlasit s přijetím do Srbska, ale jinak jej velice podporuje na jeho cestě. I added something on the general issues before. Já k těm eh, obecným otázkám už jsem něco říkal. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat panu kolegovi zpravodaji McAllistovi za vynikající zprávu. Jenom mám takovou otázku, přímou otázku, poněvadž velice často je eh, samozřejmě dobré změnit problémy v příležitosti. V lednu eh, i eh, Srbsko nastoupilo do funkce předsedy v OBSE. A takže samozřejmě tradičně má dobré vztahy s Ruskem, ale vzhledem k tomu, že se angažovalo Rusko směrem k Evropské unii, jak jsme slyšeli, což si samozřejmě přejeme, tak by bylo možná vhodné i případně zapojit Eh, Srbsko jako mediátora v té krizi na Ukrajině eh, a také eh, chci zcela vyjádřit souhlas s apelem, pokud jde o svobodu projevu, svobodu tisku, to znamená srbská vláda by měla v tomto směru přijmout velice odvážné kroky, jak správně říkala i kolegyně Lunáček již, velice rád, že bychom eh, dále ještě se více zabývali tématy jako životní prostředí, protože velice často to jsou velice ožehavé problémy eh, na západním Balkáně. Eh, I je to problematické potom ve světle nadcházejícího přistoupení. Děkuji. Oui, merci. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já musím zde opět připomenout, jak relevantní je tato zpráva kolegy Davida McAllistera. Já mám zde dva body, které chci zúraznit. Bod 8. To se týká sankcí. Zde chcete, aby Srbsko eh, se k tomu postavilo. Je třeba si položit otázky, tedy otázky si musíme položit my sami, sobě, na jakém základě, jaký právní základ mezinárodního práva zde je pro tyto sankce. Já nevím zdali, jaká je, jaké to se zákonnosti těchto sankcí, jaké postupy eh, a ve světle mezinárodního práva, na, eh, na jakém právním základě se opírají tyto sankce. A druhý bod, to je bod 23, tam, kde hovoří o tom, že je třeba odpojit eh, tedy eh, eh, ty, tu, ty dodávky energií, plynu, to technicky asi nelze v Srbsku a znamenalo by to vytvořit nejistotu dodávek energií v této zemi. Děkuji. Merci, merci, président. Ah. Děkuji, děkuji, pane předsedo, než tedy než řeknu něco k Srbsku, tak takové upřesnění, pokud jde o Bosnu Hercegoviny, protože to je země, kterou se zabývám já. O tom dnes sice dnes tady se nemluví, ale v bosenském tisku jsme slyšeli otázku, proč nediskutujeme o Bosně. Ano, o tom budeme diskutovat příští měsíc. A vlastně tady to není poprvé, kdy rozdělujeme takto rozpravu o těchto zemích a měli bychom dát šanci novým orgánům, aby se mohli konstituovat a začít pracovat. Takže pokud jde o Srbsko, zde chci poděkovat kolegovi Mekaristonovi, Alisterovi, já s ním souhlasím, pokud jde o kapitolu 23 a 24, zde je, začít, zde je třeba začít brzy s těmito kapitolami. A ještě bych řekl, že jsem překvapen, když zde vidím, jak pan mm, předseda Vučič tvrdí, že Evropská unie platí nevládní organizace za to, aby kritizovali jeho vládu, no to je eh, důkaz o tom, že on nemá v nás důvěru. To není dobré. A já myslím, že je třeba se takovýmto situacím vyhnout. Dále, ještě bych chtěl říct, eh, že já navazuji zde na to, co řekl pan komisař Hahn v prosinci kdy hovořil o konvergenci pozic eh, eh, především pokud jde o Rusko. Eh, protože v Srbsku vidíme takový paradox, aspoň nám se to tak jeví. 52% lidí je pro Rusko a 32% je pro Evropskou unii. Takže když vláda zde Eh, hraje na to, že se distancuje trochu, tak je třeba si uvědomit, ale že ten kontext je, jaký je. A ještě, hm, mám tři vteřiny, takže ještě k odstavci 11 rychle. Zde je třeba změnit pozitivní roli Srbska v těch regionálních iniciativách, potom odstavec 17. Zde je třeba eh, trvat na udržitelnosti Eh, eh, minoritních jazyků v rozhlase a odstavec 18 se je třeba vzít do úvahy i stížnosti, které se týkají volby do Rady pro národnostní menšiny. Děkuji. Hvala predsjedniče. Napredak Srbije na evropskom putu je izuzetno važan. Děkuji, pane předsedo. Evropský pokrok Srbska je velice důležitý, protože to je země, která objektivně řečeno nese velkou odpovědnost za kvalitu vztahu na západě Balkánu, mezi státy západního Balkánu, tedy mezi těmi, které jsou členskými státy, které se ucházejí o členství. A zde pan McAllister hovořil oditelně o tom, jak je zde srbská role viditelná a je tedy třeba, aby ještě to nezůstalo pouze na úrovni deklarací, ale aby se to potvrdilo činy. Třeba i co se týče přístupu k menšinám, aby i e, menšiny měly právo na vzdělávání v mateřštině. A všichni ti, kteří apelují na, na obnovu konfliktu v této zemi, tak by měli e, e, měly by tedy eh, být stíhány za takové projevy nenávisti a za to, na to je třeba přijmout eh, zákony. Pan Šešen například, hm, to je ten příklad, ale pan Dačič nás nepřesvědčil moc o tom, že vláda, vláda v Bělehradu jednala, jak měla v tomto případě takovýchto projevů. Vláda v Bělehradu by měla aktivně ji eh, Eh, participovat na řešení pohraničních eh, sporů se sousedy a měla by harmonizovat i svoji politiku s ostatními. Zde eh, tedy hm, ta dialog v Prištině je velice důležitý pro evropskou perspektivu. Já si myslím, že předsednictví Srbska v OBSE bude dalším stimulem pro interní reorganizaci. Děkuji. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Děkuji pane předsedo. Bohužel eh, musím skonstatovat, že eh, zpráva o pokroku a návrh eh, rozhovoru, tedy usnesení se nedotýká nebo se nedotýká problému státního právního eh, státu v případě eh, válečných zločinců a potom svobody médií. Od roku 2010 eh, Srbsko má vlastní legislativu, která se týká sledování válečných zločinců v Chorvatsku. To narušuje vlastně suverenitu této země, protože hm, Velkomarič například, chorvatský občan, Tímto je obžalován z zločinu na chorvatské půdě proti jinému Chorvatovi. To je přeci možné jenom ve zvláštních případech ve zvláštních zemích. Kdyby se ovšem něco takového strpělo, tak eh, by občané z Británie, Německa, Slovenska nebo Rakouska, prostě všichni eh, ze všech evropských zemích Eh, kteří chránili eh, Chorvatsko a přesně utrpět takovýhle a eh, osud. Lidská práva jsou a porušována v Srbsku, to já jsem sama viděl vlastní oči v Srbsku. Evropská komise si myslí, že je tam třeba velká reforma pro zachování právního státu. A proto je třeba pronásledovat e, válečné zločince. My žádáme Evropskou komisi, aby e, působnosti e, nebo aby byly projednány příslušné, příslušné pravomoci v úřadu při podírání válečných zločinů a také žádám, aby Vilkom Marič byl vydán do. Děkuji vám, pane předsedo první řadě chci poděkovat eh, našemu zpravodaji za dobrou a vyváženou zprávu o pokroku Srbska. Integrace je eh, vždy eh, silnou hybnou silou transformace v, v zemích, které se do tohoto procesu pustí a Srbsko není žádnou výjimkou a já mu přeji hodně úspěchu v tom zbývajícím úseku cesty. Víme, že Evropská unie se snaží stále více budovat společnou zahraničně bezpečnostní politiku. A tady se rýsuje pro Srbsko možnost pokročit. Ovšem Srbsko se zdrželo přijetí eh, soudržnějšího postoje s Evropskou unii ve vztahu k Rusku je velmi důležitý okamžik pro vyjádření solidarity mezi členskými státy. Přál bych si, aby Srbsko bylo více nakloněno podpoře Evropské unie v této politice. A doufám, že v příštích letech budeme svědky stále eh, ucelenější, soudržnější a příznivější politiky Srbska v této oblasti. Co se týče vyjednávací taktiky se Srbskem, tak bychom měli některé eh, kapitoly zařadit včas ve vyjednávání, abychom eh, zabránili odkládání těchto kapitol a jejich řešení do budoucna. Doufám, že se stane tento návrh dobrým eh, východiskem pro náš schvalovací proces a přeji panu zpravodaji hodně úspěchu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem potěšen, že um, několik kolegů hovořilo o předsednictví Srbska v OBS, OBSE. Paní Mogherini zmínila přání Evropské unie stát se e, mírovou supervelmocí. Vzhledem e, k dlouhodobým historickým vazbám mezi Srbskem a Ruskem, tak by se možná tady rýsovala příležitost využít pozici Srbska ke zprostředkování. A pak je to specificky ta žádost o sladění srbské zahraniční politiky s evropskou. Chci také navázat na paní Lunáček. I já plně podporuji, co jste říkala. Musíme přihlížet k tomu, jak se zachází Eh, s Romy, jaký je vývoj, je to samozřejmě velice nadějné. Eh, také kolegyně z Chorvatska tady hovořila o eh, válečných zločinech. My, kdo si přejeme, aby se Srbsko nakonec dostalo do Evropské unie, tak pochopitelně tím by se otevřela další pandořina skřínka, protože by vstoupily v platnost evropské zatýkací rozkazy. A to by mohlo vyvolávat vlastně ještě eh, další potom napětí, kdyby platili tyto zatýkací rozkazy mezi bývalými nepřáteli. Děkuji, paní Šujka. Já chci rovněž ehm, vyzvihnout přínosy zprávy pana McAllistera. Ale je tu několik otázek, eh, které určitě chci zmínit. Je to jednak vztah s Ruskem. Bylo to zmíněno i posledně. Pan, pan McAllister vyzval Srbsko, aby sladilo svou zahraniční politiku s tou evropskou. A tohleto flirtování s Ruskem je každopádně neakceptovatelné. Pokud jde o konstruktivní politiku sousedství, tato politika je konstruktivní, ale pořád jsou tu ještě otevřené, nedořešené otázky a doufám, že se o nich bude hovořit. Třeba Dunajská hranice mezi Srbskem a Chorvatskem a chybějící osoby. 1600 chybějících osob z Chorvatska nevíme, kde byly pohřbeny, co se s nimi stalo. A pak ještě určitá, určité statky kulturního dědictví, které zůstávají sporné. Dále otevření jugoslávských archivů srbské orgány se o tom nechtějí bavit. Pan Marič a lidská práva, to je, další, to je další otázka a e, postoj k válečným zločinům. Otázka menšin je další otázkou. Pokud se bavíme o reciprocitě, tak jak eh, to bylo dohodnuto před rokem 2005 mezi Chorvatskem a Srbskem, tak eh, eh, zatímco Srbové mají v Chorvatsku tři místa v parlamentu, Chorvaté v Srbsku nemají žádné pozice, žádné záruky. Kromě toho také některá, některé nenávistné projevy, když jsme pracovali o na um, možném obžalování válečného zločince pana Šešela. To jsou také věci, které by se neměly dít. Vzhledem k tomu, že tato zpráva se zatím ještě připravuje, jistě bude prostor ještě k dalším zlepšením. Děkuji. Hvala lepa. Děkuji vám, pane Brok. Děkuji panu McAllestrovi za návrh zprávy. Pokroku o pokroku Srbska. Bylo by dobré, aby sousední země i Srbsko naplňovaly všechna politická, sociální a hospodářská kritéria. Pozastavím se nad několika otázkami, které považuji za důležité ve vztahu k této zprávě. Měli jsme možnost panem Dačičem si vyměnit před asi měsícem a půl eh, názory a diskutovat, ale od té doby slyšeli jsme něco od pana Nikoliče a Vučiče, kteří byli v, v radikální straně s panem Češelem. Nikdo z nich neodsoudil ty nenávistné projevy a poselství obsahující retoriku používanou v 90. letech a nadále dochází k používání těchto projevů v médiích. Já se domnívám, že tyto demokratické normy by mělo Srbsko jednoznačně přijmout měly by se vyjádřit velmi jasně, pokud jde o stíhané válečné zločince. Srbsko se snaží být jakýmsi regionálním hákským tribunálem a článkem 3 zákona o judikatuře a stíhání osob obviněných válečných zločinů se snaží naplňovat eh, tuto univerzální eh, roli. Myslím si, že to je něco, čeho bychom se měli dotknout a příklad pana Belko Mariče je velmi dobrým příkladem. Srbsko by se mělo zvolit svoji vlastní cestu a pokud se chtějí vstoupit do Evropské unie, měli by naplňovat evropskou politiku i ve vztahu k Rusku a to obzvlášť teď, kdy přejímají otěže předsednictví v rámci OBSE. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové. Já rozhodně se chci připojit k díkům pro zpravodaje. Vážím si jeho snah, a, ale patřím k těm, kteří sdílejí starosti chorvatských kolegů. E, souvisí to s svobodou názorů v Srbsku a problémy e, s národními menšinami v Srbsku Chtěl bych vás upozornit na jeden problém, který eh, souvisí s eh, mateřštinou. V Buseligradu a eh, okolních obcích máme následující problém. Srbský stát je proti národním menšinám, například Ivel Nikolovi, a mohu citovat i, e, i jména dalších, kteří e, kterým je e, bráněno vykonávat učitelské povolání, protože chtějí hovořit vlastním jazykem. To jsou problémy, které eh, se odehrávají na eh, pozadí snah Srbska o členství v EU. Eh, Srbsko by se mělo rozhodnout ohledně toho, kterou cestou se bude do budoucna ubírat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych pochval práci pana zpravodaje, jeho osobní nasazení a energii, kterou vložil do toho procesu. Jsem také velice rád za to, že ta zpráva je vážená poukazuje na důležité eh, politické otázky. A myslím si, že je třeba další eh, podpora eh, pro Srbsko, pro srbskou vládu, aby pokračovalo ve své reformní agendě. Myslím, že je třeba ještě několik dalších věcí poznamenat. Otázka národních rad a úřadů, jejich práv a implementace Zejména vyhlídky na akční plán v kapitole 33, eh, který eh, chce tvořit eh, srbská vláda na žádost Evropské komise. To jsou věci, na které jsem chtěl poukázat ve, ve svém slušném vystoupení. A ještě jednou děkuji panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Děkuji, pane předsedo. Pan McAllister, vážení poslanci, Evropská komise eh, souhlasí s obecným hodnocením zpravodaje a věřím, že eh, to usnesení dobře postihuje pokrok, který eh, v Srbsku učinilo v roce 2014. Srbsko zůstává odhodláno naplňovat svoji unijní agendu a reformní agendu a také se hrál velice pozitivní roli v regionálním kontextu. Eh, usnesení také eh, velice patřičně eh, podporuje probíhající reformy v Srbsku, zejména v oblasti hospodářské a sociální. A také zcela jasně podtrhuje věci, o které jde v Evropském parlamentu. Zejména bych poukázal na svobodu médií a svobodu vyjadřování a připojení se k společné zahraniční bezpečnostní politice což je také názor komise. Přístupová vyjednávání byla spuštěna před rokem 21. ledna 2014. Screeningový proces prošel, tedy e, e, běží podle harmonogramu, bude dokončen v březnu tohoto roku. Společně se zpravodají Evropská komise e, se těší na otevření prvních kapitol. To velice záleží na schopnosti Srbska Eh, kvalitativně naplnit eh, klíčové oblasti, zejména vládu zákona a normalizaci vztahů eh, s Kosovem. Tyhle klíčové oblasti je třeba řešit v rané fázi vyjednávacího procesu podle vyjednávacího rámce. Ve všech těchto oblastech komise bude i nadále zapojovat Srbsko a podporovat ho ze stejném duchu a se stejnou intenzitou. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové, dámy a pánové, děkuji Eduardu Kukanovi, stínovému zpravodaji a dalším kolegům a stínovým zpravodajům za cené e, připomínky. Myslím, e, že e, máme tady velkou schodu proto, abychom byli schopni se dohodnout na usnesení, eh, které si najde velkou většinu eh, ve Štrasburku v březnu. Nemůžu zacházet do podrobností vzhledem k časovému omezení, ale eh, řeknu několik připomínek k tomu. První k zahraniční politice. Pane Kostaldo, já jsem říkal, že také vítám to, že Srbsko předsedá OBS e v roce 2015 a také jsem zdůraznil, že Srbsko by mohlo použít svou výsadní pozici, zejména pokud eh, ve vztahu k Rusku, k eh, hledání řešení eh, stávající krize na Ukrajině. Ovšem, pokud chceme, aby kandidátská země plně sladila svoji politiku, tak to znamená, že musí sladit i mm, zahraniční politiku. A pokud jde o situaci mm, v Rusku a na Ukrajině, tak tam se Evropská unie a Srbsko liší. Srbsko podpořilo svrchovanost a tedy územní celistvost Ukrajiny obecně USA také, ale, ale nehlasovalo o, v OSN pro rezoluci o územní celistvosti Ukrajiny a také nebylo pro přísná opatření, která se týkala nelegálního připojení východní Ukrajiny, tedy pardon, Krymu a dění v východní Ukrajině. Potom k energetice. Ve své zprávě říkám, že došlo k pokroku, zejména v oblasti energií, obnovitelných energií a efektivního využívání energií. Ovšem je třeba eh, ještě dalších snad proto, abychom dosáhli eh, příslušných pružných trbů a také je třeba eh, rozdělit firmu Serbia Gas podle Eh, unijního práva. Souhlasím s paní Léček, že Srbsko musí zvýšit své eh, snahy, aby naplnilo své cíle v oblasti obnovitelných energií. A eh, potom ještě poslední věc, to jsem četl v německé zpravodajství předevčírem. DPA uvedla, že Srbsko hrozí bojkotem dialogu na vysoké úrovni v Bruselu 9. února, pokud se eh, parlament rozhodne pro eh, získání mandatem Trapča. Já tady nemůžu vysvětlovat, o co jde, ale eh, chtěl bych zdůraznit, že je velice důležité, aby ten dialog na vysoké úrovni proběhl 9. února, tak abychom mohli dosáhnout pokroku v normalizaci mezi Prištinou a Bělehradem. Takže já doufám, že ty se ty zprávy nepotvrdí. A ještě jednou bych vás rád eh, všechny pozval, zejména stínové zpravodaje, k tomu, abyste předložili své pozměňovací návrhy do 27. ledna a eh, v poledne. Děkuji. Jerry Cooper is around the corner. As a follow- Jerry Cooper je za rohem. Takže je tu kolega Petrle? projevy týkající se Slovenska, právě mi to připomnělo tu situaci. Myslím, že bychom měli eh, udržet pozitivní náhled, protože jinak eh, samozřejmě se vyskytnou problémy. A nyní paní Lunáček, Kosovo. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, takže tématem je zpráva o pokroku ke Kosovu a má zpráva na toto téma. V této zprávě konstatuji, že bylo dosaženo pokroku v uplynulém roce od eh, té poslední zprávy, pokud jde o volební eh, proces, volby byly transparentní a navázalo to eh, na regionální volby z předchozího roku a Celkově to znamenalo dobrý posun v tom, jak se volby v Kosovu konají a organizují. Nicméně šest měsíců eh, panoval politický eh, blok a já vítám, že teď byla konečně sformována vláda. Já jsem měla to štěstí, že jsem tam byla právě v době, kdy se to podařilo. A tato nová vláda bude muset přinést konkrétní výsledky, ať už jde o boj s korupcí, zlepšení sociální hospodářské, eh, hospodářských podmínek občanů. A doufám, že tato vláda bude eh, skutečně naplňovat eh, ty potřebné kroky. Jsou tu dva zásadní kroky. Jednak velmi nízký počet žen mezi ministry, pouze dvě, dvě ženy z celkového počtu 21 Hovořila jsem s eh, zástupci žen mezi poslanci, alespoň teď jejich pár, které, které předsedají parlamentním výborům, ale ten počet musí být rozhodně zvýšen. Kromě toho z určité obavy týkající se jmenování nekonsensuálních osob, jejich um, ehm, původ, jejich historie může být eh, spochybňována do různých parlamentních funkcí. Jak jsem již říkala, Zásadní je zlepšit jak eh, sociální, tak ekonomickou situaci a došlo pokroku, pokud jde o soudnictví a taky s Eulexem chci zmínit obvinění z korupce proti Eulex, od Eulexu. To jsou tedy eh, věci, které se objevily Ehm, minulý rok a musí se řešit rychle. Vítám také rychlou reakci vysoké představitelky paní Mogherini, která rychle jmenovala experta, který má řešit tyta, tato obvinění. A když už je řeč o soudnictví, požádala jsem kosovské schromáždění, aby co nejdříve schválilo legislativní balíček k vytvoření mimořádného soudu, tato eh, skupina vyšetřovací z roku 2014 již tedy dosáhla, eh, byla dosaženo dohody s, s nizozemskou vládou, pokud jde o koordinaci tohoto eh, soudu a doufám, že tento balíček projde kosovským schromážděním co nejrychleji. K dalším otázkám. Um, tam zahájení SAE. To je samozřejmě něco, kde hraje velmi důležitou roli Evropská e, unie, kdy mm, je potřeba, abychom zajistili možnost Kosova účastnit se e, všech e, další, dalších zpráv o pokroku. Kosovo musí zlepšit svůj boj s korupcí a organizovaným zločinem na všech úrovních, protože nejenom v Kosovu, ale i tak jako v řadě jiných zemích je korupce eh, velkou překážkou ehm, a demokratickému rozvoji. Další otázkou je plán vízové liberalizace. Tam eh, ta, uplynul, ta poslední vláda dosáhla velkého pokroku, chybí ještě několik legislativních aktů, ale všichni mě ujišťují o tom, že je tu vůle pokračovat do, a doplnit tuto legislativu co nejdříve. S politováním konstatuji vysoký počet občanů Kosova, kteří opouští Kosovo do evropských zemí, zejména členové romské a škalské menšiny, ale také um, Albánci samotné a zločinecké sítě, které jim, eh, jak se skýtají živnost, musí být lépe, lépe stíhány, lépe řešeny ze strany kosovské vlády. Kosovo je jedinou zemí tohoto regionu, jejich, obč- občané stále nemají možnost svobodně cestovat do zemí Evropské unie, takže tady zbývá ještě, dosa- vel- ještě, ještě určitá práce. Um, Dalším problémem je nedostatek investic v zemi v uplynulém půl roce, ale doufám, že nyní se po sformování vlády eh, investice začnou opět eh, plynou. Již tu byl zmíněn v uplynulé debatě o Srbsku ten dialog mezi Kosovem a Srbskem. I, mně je líto, že vzhledem k faktorům v obou zemích se tento proces eh, zpomalil a dohody z dubna nebyly na plné míře implementovány. Proto vyzývám obě země, aby tuto situaci napravili. A ještě je tu jedna důležitá věc mezi ostatními, a to je nedostaté, nebo chybějící mezinárodní telefonní eh, předvolací kód většinou používáte buď slovenský, slovenské předvolací číslo a nebo monacké. To by se mělo změnit. Co si myslím ale, že je důležité, volba starostů na severu proběhla podle kosovského práva. A doufám, že brzo vznikne eh, ten uznaný spolek eh, srbských městských částí. Dále musí být podniknuty důležité kroky, pokud jde o integraci menšin, včetně Romů a Aškalí. Ehm, konal, skonal se eh, první pochod Gay Pride v, v Prištině. Je dobré, že má vláda jasný program ve vztahu k mm, osobám LGBT té i v této zemi. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji. A ještě mi dovolte jednu poznámku, je to pozitivní věc. A to je mezinárodní uznání, plné mezinárodní uznání Kosovského olympijského výboru Mezinárodním olympijským výborem. To znamená, že kosovští sportovci se budou nyní moci účastnit již pod vlastním jménem, vlastní vlajkou a nebudou muset účastnit eh, se, tedy se eh, v týmu nějaké jiné země. To je důležitý krok vpřed. Kosovo musí ještě dosáhnout plného členství v některých mezinárodních organizací, včetně OSN, ale také třeba Europolu, Interpolu, které eh, potírají organizovaný zločin. A je tu jedna věc, kterou opakuje od roku 2010 vyzývám zbývajících pět členských států, které neuznali Kosovo, aby ho uznali, protože už je to prostě fakt. Pomohlo by to i zefektivnění evropských programů, kdyby všech 28 ehm, evropských členských států bylo součástí této vize. Merci infiniment. Ano, určitě. Pane předsedo, děkuji. Já si dovolím tři poznámky ke zprávě paní Lunáček. Samozřejmě Nejprve chci poděkovat za práci, kterou vykonala. První se týká právě otázky, kterou jsme slyšeli, to znamená apel. Apel na pět států, které neuznali statut Kosova. To je téma, které nás rozděluje, poněvadž Víme, že pořád ještě zde je pět členských států, které tak neučinili a vždy v parlamentu jsme o tom diskutovali. A v odstavci 12 paní Lunáček nastoluje vztah, velice silný vztah mezi tímto uznáním těmito pěti státy a normalizací vztahů mezi Prištinou a Bělehradem. No tady tomu nerozumím, protože normalizace vztahu mezi Prištinou a Bělehradem, no to přece se děje mimo Eh, eh, členské státy mimo tedy ten fakt, že zde těch pět států ještě neuznalo statut. Takže si myslím, že tady to bychom neměli nějak podmiňovat vzájemně. Teď pokud je odstavec 15, zde si myslím, že bychom mohli zúraznit skutečnost, že chceme EULEX, který eh, bude více se angažovat v té misi, kterou plní. A také zde třeba, aby zde byl vztah mezi eh, činnostmi Eulexu a místními orgány. A potom nakonec odstavec 18. Odstavec 18, to je otázka dialogu mezi Kosovem a Srbskem. Zde si myslím, že je třeba, abychom to řekli jasně, jaký je zde efekt. Víme, že ten dialog je komplikovaný, táhne se. A to právě kvůli tomu, že kvůli tomu, jak se konstituovaly a konstituují orgány v Prištině. Takže to je třeba také zmínit. Děkuji, pane předsedo. Grazie. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Lunaček a musím říci, že Již eh, pět let sleduji hm, tento vývoj v Kosovu a ve mně to pořád vzbuzuje určité překvapení eh, a pořád jsme to nepřekonali. I já si přeji, aby proces demokratizace pokračoval, hm, včetně dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Beru na vědomí fakt, že po šest měsících se zde formuje vláda, ale je třeba skritizovat dvě věci. V této vládě, kromě toho, že tam chybí ženy, tak tam jsou i různé diskutovatelné osoby. A já si myslím, že samozřejmě my se nemůžeme v to měšovat, ale zde, eh, jsou tam určité problémy, které je třeba zúraznit. Jsou tam určité tedy diskutovatelné osoby. A paní Lunáček, je třeba mít realistický pohled na proces v Kosovu a ne přehánět mm, ten realistický přístup a mm, i e, to se tam zdůrazňuje. A já dovolte, abych se zaměřil na dva, na tři body. Nezávislost e, soudnictví a boj proti korupci. Zde je třeba objasnit, že pokrok je čistě formální Eh, ano, zlepšily se některé předpisy a zákony, ale de facto se nic nezměnilo. A vážné trestné činy, vážné zločiny nebyly eh, trestně stíhány a potom je to i otázka, eh, že v podstatě pořád mm, je to beztrestné. Dále další téma, které třeba zdůraznit ještě více, větším apelem, a to je role Eulexu. Zde já říkám nezávisle na eh, vyšetřování o té údajné korupci, ke které tam došlo, takže zde je třeba zdůraznit roli Eulexu po všechna ta léta. Zde, eh, ale jak jsem řekl, ten pokrok pořád je mm, formální, pokud jde o justici a de facto ten boj proti korupci je mm, v nulový. A možná by bylo vhodné, abychom tedy tam snad provedli nějaký audit, nějakou kontrolu, abychom věděli, co tam fungovalo a co ne, a co by mělo fungovat jinak. A nakonec, zde, e, e, pokud jde o e, hospodářské sociální reformy a pokud jde o vysokou míru nezaměstnanost v Kosovu, tak to jsou témata, o kterých je třeba diskutovat více. Nemyslím si, že Eh, jenom stačí eh, eh, skonstatovat, že po těch šesti měsících tedy, že se konstituje vláda a parlament a že snad kvůli tomu, že se vytvoří vláda, hned se nastartují investice. Ne, ty reformy musí být hlubší, ale o tom ještě budeme diskutovat. Thank you very much. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poblahopřát Ulrike Lunáček, která skutečně pečlivě dlouhou dobu sleduje vývoj v Kosovu a skutečně má velké know-how, které převedla do návrhu této zprávy a já souhlasím s většinou této zprávy. Pár poznámek, které se týkají vývoji v Kosova. Kosovu. Myslím si, že je dobré, že nakonec, konečně Kosovo má svou vládu a já doufám, že si bude vést dobře a že bude řešit veškeré problematické věci ve společnosti. Kosovo eh, eh, musí naléhavě řešit ekonomický vývoj země, vysoká nezaměstnanost v některých kategoriích až více než 40 nízké mzdy, to má devastující důsledky především pro mladou generaci. A také bude třeba, aby nová vláda si stanovila priority jako boj proti korupci a organizovanému zločinu, zločinu, což je jeden z největších problémů tam. A potom otázka toho speciálního zvláštního soudu, to je další důležité téma k diskusi, a to především v kontextu e, zprávy té zvláštní vyšetřovací komise. A my a, mm, mm souhlasíme se spravodajkou, že bychom měli pokračovat v procesu uvolňování vizové povinnosti. Já vím, že to není příliš populární teď v této atmosféře, teď ve stávajícím kontextu ve světě, ale měli bychom být spravedliví a tlačit na pokračování eh, splnění, respektive splnění cíle osvobození od víz. Druhé nepopulární téma, to je, eh, ovli, eh, to je obvinění z korupce korupce v rámci Eulexu. Zde je třeba pokračovat transparentně, rozhodně a je třeba, aby to bylo řádně prověřeno. A nakonec slyšeli jsme hodně o dialogu mezi Prištinou a Bělehradem. Myslím si, že je důležité, aby oba partneři eh, pokračovali v dialogu v dobré víře a oba partneři musí vytvořit dobré podmínky pro pokračování tohoto dialogu. Děkuji, pane předsedo. Hvala gospodine predsjedniče. Želio bih svakako pohvaliti cjelovito i sadržaj. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k této velice komplexní zprávě paní Lunaček a budu se těšit na další spolupráci se spravodajkou jakožto předseda delegace pro vztahy s touto zemí. Teď pokud jde o pokrok, kterého Kosovo dosáhlo, Mm, takže samozřejmě v tomto případě mm, je třeba otestovat ten pokrok na straně Kosova i EU. Ty dva základní eh, parametry, které třeba testovat. Korupce a nedostatky v právním státě a organizovaný zločin. Další věc, která bude mít velký dopad na vývoj Kosova, je vysoká. Nezaměstnanost téměř 50% u mladých lidí a dále Další problém je tedy je otázka etnická, protože to eh, eh, má dopad na paralizující se situaci ve vládě. Vytvoření vlády po tom, co se situace odblokovala, tak to otevírá prostor pro to, aby představitelé Kosova se angažovali eh, E, na cestě směrem do Evropy. To, to já doufám, že k tomu dojde, protože to je jedna z nejchudších zemí, která si zaslouží nějakou evropskou vyhlídku. A teď pokud jde o naštění z korupce v rámci EULEXu. Tady se otevírá otázka o roli evropských institucí v tomto prostředí, kde e, e, často ta naštění jsou politicky motivována já doufám, že vyšetřování paní Mogherini bude komplexní, rychlé a mm, že se tím zahájí nová kapitola eh, mezi Kosovem a EU. A eh, samozřejmě bez eh, zapojení evropských institucí by nemohlo dojít k podepsání základních dohod s Prištinou a bez eh, těchto dohod by eh, nebyla možná regionální stabilita. Děkuji. It sounds John Basky, Mr. Chair. Without microphone, if I pronounce the name. Takže já radši mluvím bez mikrofonu, když vyslovujete to jména tímto způsobem. Уважаеми колеги, като докладчик в сянка от името Некара. Dámy a панове, важни пане председо, ve své funkci co by sínového zpravodaje za EKR bych se chtěl připojit k pozitivnímu hodnocení textu paní Ulňáček. Jsem velice potěšen jejím výsledkem její tvrdé práce a, a poctivého přístupu. Kosovo jednoznačně e, řeší vážné problémy, jako vysoká nezaměstnanost, fungování právního státu a boj e, s korupcí a organizovanou trestnou činností. Je e, proto důležité, aby Kosovo pokračovalo v dialogu se Srbskem, pokud jde o průběh společné hranice. Já si myslím, že velice znepokojivé jsou eh, poukazy na eh, korupci na úrovni Eulexu. Víte, eh, že o této otázce jsme už diskutovali, už tehdy jsme vyzvali bývalého, bývalého zástupce, aby jmenoval, tedy pohnal příslušné lidi k odpovědnosti. Budoucnost Kosova v Evropské unii závisí od toho, závisí na tom, do jaké míry eh, budou narovnány vztahy mezi Bělehradem a Prištinou. Ještě jednou eh, bych vám eh, bych poděkoval paní Luďáček a vám za pozornost. Já, dankjewel meneer de voorzitter. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejdříve bych se vyjádřila, nebo poděkovala kolegyně Luňáček za eh, skvělou zprávu, která je tady dnes před námi. Samozřejmě velice důležité, hm, aby Evropa hovořila eh, jedním hlasem a aby eh, uznala hm, Kosovo a jeho nezávislost a proto je tady velice důležité, že se zde vyzývá těch zbývajících pět států, aby uznali jeho nezávislost. Potom tady máme ještě několik drobných připomínek. Mm, například eh, nesmíme eh, zapomenout vyzvat Kosovo, aby eh, investovalo do vztahu se souvisetními zeměmi. A druhá věc, kde si myslím, na kterou nesmíme zapomenovat, zapomínat, je třeba, aby Kosovo vedlo dobrou energetickou politiku. On tam často vypadá elektřina a Eh, ono se tam potom těžko eh, pracuje. Eh, pokud už dělá hospodářskou politiku, tak musí mít nějakou energetickou politiku. To je prostě několik drobností, které ráda mm, v podobě pozměňovacích návrhů podám. Ale každopádně vám srdečně děkuji za tuto dobrou zprávu, paní Manček. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Ulrike Lunáček za vynikající práci na této zprávě, která se jeví velice detailní a fundovaná, a to i v těch aspektech, o kterých, o kterých hovořila. Takže bod 4 eh, a 5, eh, to bych chtěl hm, zde zdůraznit, to je problém eh, se soudnictvím a boj proti korupci a je třeba a potom praní špinavých peněz vlastně na to, na, na to napojené téma. A já si myslím, že je třeba to zdůraznit více, zdůraznit i více problém terorismu. A mm, mně se zdá, že mm, v podstatě ještě před pár měsíci Kosovo nemělo zákon, který by e, i e, mm, trestně stíhal nabírání teroristů, takzvané foreign fighters. A teď jste mm, eh, potom jste ten zákon původně eh, plánoval mm, eh, trestní sazbu 5 až 12 let, ale nakonec se byl odsouhlasen. Dále, tento rok mm, vlastně se hovoří o tom, že tak to šlo o 43 osobách, ale realistický pohled je, že jich je třeba 400 těchto lidí, který by se to mohlo týkat. Takže i Ehm, je třeba tedy eh, hovořit o mm, terorismu, protože ty případy terorismu eh, mohou zahrnovat tyto osoby. A dále je třeba i posilit spolupráci se příslušnými orgány členských států v této oblasti. Potom se zde hodně hovoří o kontrolách na hranicích. Hranice jsou velice průchodné, především hranice se Srbskem, a takže to umožňuje velký obchod eh, se zbraněmi, zapojuje se do toho organizovaný zločin, fundamentalisté. Takže zde vychází, vlastně vzniká takový koridor, takový koridor pro teroristy, jak tomu analytici říkají. Dále bych chtěl ještě zdůraznit další téma, bod 17 o tom hovoří a to je eh, že je třeba, aby tam provedli významné kroky a reformy v oblasti ekonomické a sociální, vzhledem i k vysoké míře nezaměstnanosti v této zemi. Samozřejmě, se eh, potom i když se toto vyřeší, tak se i hodně sníží riziko terorismu, protože často eh, lidé jsou k tomu vedeni právě eh, tou deziluzí a tou beznadějí své situace. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit ke zprávě paní Lunaček toto fakt, že vy zde v bodě jedna hovoříte o osobách s pochybnou minulostí. Zde byste mohla hovořit o osobách s kriminální minulostí, jednoduše. A, a v bodě jedna byste měla hovořit o tom, jak řekl kolega, že eh, o kriminalitu v oblasti drog, terorismu a obchodování s lidskými orgány a do těch se zapojili tito představitelé, nebo byli zapojeni tito představitelé. A dále zdůrazňuji v bodě 5, velice správně velice správně v bodě 5. Tam uznáváte, že eh, eh, vám leží na srdci to, že nedošlo k pokroku v boji proti korupci a organizovanému zločinu. A stejně jako v bodě 12 také uznáváte a podle principu subsidiarity uznáváte, že nedošlo k jednomyslnému uznání státu Kosova, tak já si myslím, vzhledem k vašemu bodu 5 a vzhledem k bodu 1, no prostě a jednoduše mm, mm, mm, není možné tedy zahájit proces integrace Kosova co k těmto věcem. Hvala, <clears throat> hvala vam lijepo. Želim zahvaliti gospođu Lunaček na sveobuhvatnom pristupu. Děkuji. Děkuji paní Lunaček za uh, přijetí tohoto uceleného přístupu. Zdá se, že v Kosovu stále přetrvávají některé závažné problémy, je nutná delší, další demokratizace, volby proběhly dobře, ale trvalo, než se sformovala vláda. Zatím pokulhává rovnost mezi muži a ženami. Je dobré, že jste na to poukázala. A jsou to i další věci, které je potřeba potrhnout. Například uznání ze strany těch pěti členských států EU, které taky zatím ještě neučinili. A musíme také trvat na tom, aby eh, došlo eh, k eh, podpisu, aby došlo k liberalizaci vízového systému. Musíme na tom každopádně trvat a musíme trvat na akčním plánu vízovém. Dále je potřeba podepsat rámcovou dohodu aby se Kosovo mohlo účastnit eh, evropských programů, aby mělo přístup k evropskému financování. Zvláště pokud jde o agentury, jako je Europol. A pokud jde o implementaci stávajících dohod, tak to je další důležitá dohoda, dialog mezi Prištinou a Bělehradem musí zůstat zachován. Ještě jeden příklad. Na sever od Mikterovice by měl vzniknout most, přes který se budou moci lidé pohybovat eh, bez překážek. Musíme v zájmu toho dosáhnout dohody obou vlád, to znamená Kosova, Kosova i Srbska. Ještě jednou chci vyzvihnout tuto skvělou zprávu. Děkuji. Chci také pochválit paní Lunáček. Doufám, byla velmi dobrou zpravodajkou. Jsem rád, že pokračuje v této roli. Naše skupina nemá problém s tímto návrhem. Nový parlament bude muset dosáhnout koncenzu, pokud jde o otázku uznání. A já doufám, že to její uh, eh, změní se setká podporou tohoto výboru a parlamentu. Jsou tu některé velmi důležité návrhy a se symbolického hlediska je skutečně důležitý ten předvolací kód. A pak tedy otázka severu, severu země, severu Kosova. Důležité je také změní, kde říkáme, že podporujeme další pokrok ve vztazích se Srbskem musíme si být vědomi, když máme pozměňovací návrhy, abychom eh, přispívali k pozitivnímu prostředí, v němž tento dialog probíhá. Pokud jde o Eulex a korupci, eh, což je něco, čeho kladu velmi silné a nepříjemné otázky, musíme pokročit, než se tato zpráva dostane na plenárku, tak tomu myslím, že paní Lunáček eh, tento názor ještě podporujete a máte i podporu naší skupiny, eh, aby se zajistilo, že se tak skutečně stane. Děkuji vám, pane předsedo. A já eh, chci poděkovat paní Lonaček za její úsilí podpořit integrační cestu Kosova. Ještě jednou Musím říct, že Kosovo je jedním z nejchudších států v Evropě, které má mladou generaci, kteří mají velmi omezené vyhlí, pracovní vyhlídky a to je zdrojem organizovaného zločinu. Proto je nutné, abychom pomohli kosovským orgánům a aby kosovská vláda pokročila ve své proevropské agendě. Vítám všechny eh, výzvy, které tu dnes zazněly ohledně liberalizace vízového styku. Neprodleně musíme zajistit, aby mladá generace, ti chudí lidé, lidé, kteří nemají peníze, začali svobodně cestovat. Protože ta nemožnost cestování je jenom dalším zdrojem organizovaného zločinu a um, složité situace na hranicích, podporuje to nelegální migraci a obchod s lidmi. Takže doufám, že i v tomto se nám podaří posunout se o krok vpřed. Jedna věc, kterou zmínila paní Lunáček, nízký počet žen ve vládních orgánech, ve vládě. myslím, že tohle je důležitý krok pro modernizující se společnost a doufám, že situace se změní, pokud jde o rovnost mezi eh, muži a ženami. A konečně líbí se mi otevřenost Ulrike, ta otevřená výzva na pět členských států, aby Kosovo uznali. To je důležité i v kontextu normalizace vztahu mezi Srbskem a Kosovem, aby pokračoval dialog. A doufám, že 9. února dojde k pokroku, až se oba premiéři sejdou v Bruselu. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Ani Lunáček, poslanci a poslankyně. Komise sdílí mnohé názory na eh, budoucnost Kosova. Dosažený pokrok za rok 2014 v jednání o dojednání stabilizační a asociační dohody liberalizaci vízového styku a vyšetřovací task force. Dále je tu vyslovena podpora další reformy. A myslím, že to bylo dobře pokryto body v diskuzi. A samozřejmě, že se tady podtrhují některé body, které jsou stále ještě zdrojem obav pro parlamentu, a to je právní řád a boj s korupcí a organizovaným zločinem. Ještě jedno slovo ke stabilizační a asociační dohodě. Jejíž jednání byla úspěšně dokončena v červenci loňského roku. Teď dochází k překladu a k finalizaci a návrh podpisu by se měl, měl nastat v nadcházejících několika měsících. Doufám, že k tomu podpisu dojde rychle abychom mohli to projít eh, procesem souhlasu a jakmile to bude uzavřeno, tak eh, není potřeba již žádné další ratifikace, vzhledem k tomu, že to je pouze Evropskou unijní záležitost. Každopádně komise bude ve stejném duchu a se stejnou intenzitou Kosovo nadále podporovat. A já vám děkuji za pozornost. Okay, thank you. It's sometimes difficult to hear if your microphone is not on. But I understood my name. Thank Děkuji. Eh, ono, když se, pane profesor nezapínáte mikrofon, tak je to někdy těžko uh, slyšet, ale se jméno jsem rozpoznala. Děkuji všem stínovým zpravodajům a jejich zástupcům za vyjádřenou podporu. Získal jsem širokou podporu. Vím, že ne všichni eh, souhlasí, ale tak už to v demokratickém parlamentu chodí. Už jsem tady eh, hovořil s panem Predou eh, eh, předtím a když jste hovořil, tak jsem měla ten dojem, že nejste tady úplně jako koordinátor EPP, ale tak mm, jsem vás oslovil tímto způsobem, ale každopádně vám řeknu když eh, říkáte, že nesouhlasíte mezi eh, silnou vazbou mezi eh, Kosovem a Srbskem a uznáním, tak i já, pokud vím, tak pokud všechny členské státy by ho uznali, tak by to vedlo k většímu pokroku v dialogu. Protože Srbsko by nemělo šanci pořád říkat, že ani ne všechny státy ho uznali. A ani, teda ne, ani, ani, ani všechny státy EU vás neuznali. Uh, pokud je o ten EULEX, tak několik z vás eh, říkalo, že by eh, se měl více angažovat. Minulý týden došlo k určitému pokroku. Státní zastupce tam po dvou letech vyšetřování podal první eh, žaloby kvůli korupci v privatizaci energetiky KEK takže Eulex tam opravdu postupuje, ale souhlasím. A, určitě eh, v minulosti toho tam mělo být víc. Ale každopádně chci říct, eh, že Eulex toho udělal hodně v minulosti za dobu, co existuje. Ale je tady určité zklamání ohledně toho, že to nezachází tak daleko, jak bychom bývali byli rádi. Potom eh, děkuji paní Hilde Waldmans. Vítám ji eh, tady, Přilenová. Ne, neodpovídám každému, jenom eh, těm, kteří se vyjádřili k nějaké konkrétní věci. Potom, pokud jde o eh, investici do sousedských vztahů a energetiky, tak to určitě jsem přijat, připraven tam některé věci přijmout, to tež u pana Kastalda. Pokud já vím, tak ten zákon o zahraničních bojovnicích už byl přijat, pokud vím a musím z toho věřit. A pokud jde o kontroly hranic, eh, tak to by eh, pomohlo, kdyby Srbsko uznalo Kosovo, protože jsou tam hranice, které se mezinárodně neuznávají. Takže to by také eh, pomohlo v boji s terorismem. všichni říkají, moje kritika toho, co se děje v Kosovu, je založena na tom, že by Kosovo mělo být, mělo být plně uznáno. Jedna připomínka k chorvatskému kolegovi. Jste říkal, že aspoň tak, já jsem to pochopil z toho anglického překladu, že tam není žádná genderová rovnost eh, Kosovu. To já neříkám. Tam je dokonce eh, zaručeno, že 30% poslanců ehm, nesmí být za, eh, nesmí mít eh, jednoho pozlaví, víc než 30, míň než 30% poslanců. Tam jde o to, jak přijmout, no, tam je spousta žen, kterých by bývalo, ehm, které by byly bývaly dobrými ministrněmi, ale nestalo se to tak, takže tam je spíš o vládu než o něco jiného. Potom, pane Pakete, eh, doufám, že v té věci, o které jste hovořil, eh, budeme svědky pokroku v nejbližší budoucnosti. Každopádně eh, těším se na pozměňovací návrhy, na vyjednávání se s jinými zpravodaji a na vylepšenou zprávu, která díky vašim vstupům po 27. lednu, jak pan Lister říká, v pravé poledne je lhůta tedy pro podání. Já mnohokrát děkuji. A teď se dostáváme k bodu číslo 9. Já to řeknu velice eh, stručně, už jsem to jednou říkal, eh, jako, eh, no, představoval jako pracovní dokument, je to výroční zpráva. Už jsme to tady probírali. Neměli bychom to vnímat jako nějakou paušální zprávu, do které toho napsáme co nejvíc o různých zemích, ale měli bychom se věnovat některým konkrétním tématům. Proto vás prosím, abyste při přípravě pozněvacích návrhů toto měli na paměti. Vím, že celá eh, řada eh, velvyslanců už krouží a hledá kolegy, eh, kteří by předložili jeden nebo druhý pozněvací návrh, tak aby mohli hlásit doma nějakou aktivitu vy tam vykázali eh, větu o své vlastní zemi. Ale to není cíl eh, této zprávy. Nechceme tady dělat nic, co děláme už někde jinde. A prosím, eh, pokusme se tady na o obecná poselství a reagovat na zprávu vysoké představitelky, paní místo předsedkyně. Už jsme tady měli zprávy některých národních parlamentů eh, a ty my jsme do jisté míry zapracovali do tohoto a já bych byl rád, kdybyste nám co nejdříve eh, předložili své návrhy, abychom to mohli udělat také s nimi. Nemáme tady dost času, tak eh, já jsem připraven to projednat ještě 26. a potom pozměňovací návrhy bychom nedali 26. ale 27. To já jsem zatím ještě sekretariátem neprojednal, ale eh, sekretariát se doufám nebude eh, zlobit, že to tady takhle řeknu. Aby eh, po té debatě jste měli ještě čas podat pozměňovací návrhy. Ta zpráva začíná s stručným vylíčením geopolitické a bezpečnostní situace dneška a já jsem na základě toho vyvodil čtyři priority. Za prvé, posílení našich schopností efektivně a v souvislosti, tedy soustavně jednat na mezinárodní scéně, zejména tak, abych naše vnitřní pracovní metody a institucionální struktury byly vylepšeny. Jde o to, abychom eh, opravdu eh, lépe využívali eh, možnosti podle Lisabonské smlouvy, které jsme zatím nevyužili dostatečně. Vnitřní a vnější politika musí být provázané a vnitřní politiky musí mít velkou vnější, velký vnější rozměr. I když hovoříme o finančním nařízení, tak Máme tady své finanční nástroje, máme s tím eh, nějaké problémy a já si myslím, že by to mělo být eh, eh, jednodušeno a by to bylo flexibilnější. A také bychom chtěli projednat otázku spolupráce v oblasti obraného sektoru, v oblasti summitu. K tomu ještě bude jednou zvláštní zpráva, kde se bude hovořit detailně o tomto. Bude to mít podvýbor pro bezpečnost. Nicméně, eh, takže tady bychom chtěli určité souvislosti právě s touto zprávou. Za druhé, druhá priorita. Já si myslím, že je důležité, abychom se postarali o to, aby evropský politický eh, eh, řád zachovával tedy právní řád. To se týká východního partnerství. Máme tady územní celistvost, svrchovanost, Eh, základní eh, svobody, aby to všechno bylo eh, zachováno a abychom to mohli politicky, finančně a technicky podpořit. Třetí oblast se zaměřuje na vývoj v oblasti jižního sousedství, stabilita a bezpečnost v těchto zemích a do jaké míry tamní politické a ekonomické systémy by bylo možné modernizovat, tak abychom mohli přispět k tomu, aby Mm, bylo možné ukončit eh, ozbrojené konflikty, jakým způsobem eh, ve spolupráci s mezinárodními a regionálními aktéry bychom mohli spolupracovat na dosažení těchto cílů. A poslední věc je otázka, jak eh, svojí spoluprací s partnery můžeme podpořit, tady myslím USA a NATO, systém fungování mezinárodního eh, práva a také tady mám některé věci, eh, které souvisejí s Čínou a s eh, Ruskem. Tam musíme dát jasně najevo, že lidská práva a mezinárodní právo soukromé jsou také určitým prostředkem k dosahování obecných cílů a, a globálního míru a stability. Já doufám, že takovýhle přístup eh, bude eh, eh, přijatelný a budu se teď těšit na v obsahovou věcnou debatu, tak abychom mohli v rámci té debaty ještě tu zprávu vylepšit. Děkuji vám předem. Paní Lezing. Děkuji. Jako eh, v řadě eh, jiných zpráv i u této můžu říci, že v některých eh, oblastech si myslím, že, nebo mám, mám k tomu takový ambivalentní postoj. Některé věci jsou velmi pozitivní, jako například způsob nebo přístupy, jaký zpravodaj požaduje reformu migrační politiky a jak se eh, zabývá skutečnými příčinami imigrace, eh, který, které třeba počínat, potírat, vznik eh, válek a tak dále a svolání všech možných aktérů, včetně Ruska, Číny, Iránu a států Perského zálivu. Čili spousta věcí, kde, kde je to hodně pozitivního. Pokud jde o oblast eh, bezpečnostně politického prostoru EU, my si myslíme, že je to tady otázka eh, příčin a eh, následků. Tam se hovoří o tom, že Evropská unie ještě nevyčerpala své možnosti. Já si myslím, že Evropská unie už vyčerpala spoustu možností, ale otázkou je, jaké to má dopady. Ten výsledek eh, je často, myslím, mnohem eh, eh, horší, než se čekalo. Například ten potenciál obchodní politiky nebo rozvojové politiky. Když se podíváme na jižní partnerství, tak eh, vliv na hospodářství eh, zemí v eh, jižním partnerství je negativní, čili tam jejich obchodní bilance spadla, vede to spíše k destabilizaci. A potom také tedy ekonomické a politické a z bezpečnostních aspektů. Takže já si myslím, že nejde ani o, tak o kvantitativní změny, No vyčerpání všech možností, ale samozřejmě o základní politické směrování těchto eh, možností, jejich využití. A tady máme eh, principiální nesouhlas. Ten máme také eh, v tom, co vy podporujete, podřízení řadě politik, zahraniční politice, jako je bezpečnostní politika a obchodní politika. Tam opravdu nesouhlasíme potom ještě jedna věc, konkrétní, kde je o podporu eh, zjednodušení eh, eh, rozpočtové hospodaření s prostředky v službě pro vnější činnost. Tak jenom už jednu věc. Pokud jde o rozpočtovou kontrolu, tak eh, tady máme docela dobré možnosti v Evropském parlamentu, což je také díky tomu, že SVČ je organizace eh, ujednělá svůj generis. Potom eh, k další věci už se nedostanu tak podrobně, ale probírali jsme to minulý týden v parlamentu. Prostě tam bych mnohem více vyváž, tedy vyvíjel tlak na Turecko. To eh, se, o tom se tady příliš nehovoří. Dohromady bych tedy eh, řekla, že eh, pravděpodobně asi předáme takovou menšinou zprávu k této věci. Děkuji. Ta otázka peněz stejně jako v minulosti leží v rukou komise a nikoli v rukou SVČ. Teď má slovo pan Kukan. Dvě velice stručné poznámky. Já myslím, že to je dobrá zpráva a myslím si, že eh, jak by eh, teď pokud jde o to, jak ji změnit. Je to velice dobrý dokument, především chci vyjádřit podporu filozofii této zprávy, kterou zde vysvětlujete. To znamená, že bychom neměli jít do detailu Měli bychom mm, to ponechat na úrovni obecných dokumentů, se závěry, se základními principy, kterými se řídíme v naší zahraniční politice v této významné oblasti. Takže eh, ponechat si tuto charakteristiku. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já skutečně vítám na tyto příspěvky a opakuji, že eh, v této strategii je třeba zmínit eh, i ten vztah mezi naší zahraniční politikou, bezpečnostní politikou a energetickou politikou budoucnosti. Připomínám, že předevčírem, když se eh, Ševčovič se, sešel s panem Milou z Gazpromu, tak on zmínil toto nové nebezpečí. To znamená, Rusko může ohrožovat energeticky Evropu, takže je velice aktuální, abychom zmínili explicitně nutnost tohoto vztahu, respektive koordinace s energetikou, protože pro naši unie, unii energetika rovná se bezpečnost také. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je to velice zajímavý eh, návrh usnesení, ve kterém je eh, spousta cených konstatování, eh, včetně toho, že nejdůležitější pro naši spolupráce v oblasti zahraniční politiky je stanovení strategie a vymezení cílu, které nám mají společně sloužit. A tady bych poukázal na jednu věc. A sice, že eh, mezi těmi cíly není mm, bezpečnost jednotlivých zemí eh, Jižní Evropy nebo eh, zemí na jich od evropských hranic. A je důležité, abychom tam zcela jasně definovali, že společným cílem Evropské unie by mělo být posílení nezávislosti států eh, vzniklých po rozpadu Sovětského svazu. Pamatujme na to, že necelé čtvrtstol, před necelým čtvrtstoletím, řada z nás si to ještě dobře pamatuje, někteří z nás eh, byli eh, třeba tehdy v obloženém litevském parlamentu. Řada z našich zemí ještě byla obsazena sovětskými vojsky. Nezávislost poloviny eh, států Evropské eh, unie, to není eh, vždycky mm, tedy to není garantováno navždy, zejména proto, že je to podmínka budoucí spolupráce. Já jenom chci poukázat na to, že před několika lety, kdy jsme se bavili o, v naší zemi o tedy Evropské ústavě a potom o Lisabonské smlouvě, tak eh, jedna z hlavních pochyb, která se týkala společné zahraniční politiky, byla, jestli bude sloužit společně definovaným cílům. A proto si myslím, že mé pochybnosti eh, tady vyvolává a především v té úvodní části ta eh, část, nebo ten bod, kde se hovoří o posilování spolupráce v této oblasti a posilování kompetencí ještě předtím, než eh, definujeme cíle. Tady musíme jasně definovat ty cíle v oblasti východní politiky. Právě protože zásada mezinárodní spolupráce musí být eh, společné kompetence eh, institucí, které se budou rovnat objemu společných hodnot a zájmu. Děkuji. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, radi se o jednom odmjeru. Děkuji, děkuji kolegove. To je velice vyvážená, kvalitní zpráva, mírnější než ta zpráva o implementaci zahraniční bezpečnostní politiky, tak jak byla přijata ve výboru SEDE. Ale chybí tam dvě dimenze v této zprávě. Za prvé otázka terorismu, to zde vůbec se nezmiňuje a velice stručně je to pouze zmíněno ve zprávě komise a rady. A terorismus je velice aktuální téma, je především teď v tomto okamžiku. Je, zde, je to nebezpečí, které je třeba zdůraznit. A musím i zdůraznit eh, Eh, jaké mají členské státy možnost bojovat proti terorismu. Je třeba zdůraznit nutnost koordinace a spolupráce eh, mezi všemi orgány, které mají na starosti zahraniční politiku i interní bezpečnost, protože do posud ta koordinace nebyla dostačující ani mezi výbory Evropského parlamentu, eh, které nemají dostatečné informace o otázkách bezpečnosti. A druhá dimenze je spolupráce s národními parlamenty. Mm, politika, zahraniční politika, mm, ta je v kompetenci národních parlamentů, proto je třeba s nimi spolupracovat. A jedna z možností této spolupráce, která fungovala do posud, je konference je konference s příslušnými výbory, které jsou, eh, jak si, které eh, vytvořili uskupení COZAK. A spolupráce tady s národními parlamenty je důležitá. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I my si myslíme, že Toto je velice vyvážená zpráva a také vítáme eh, mm, mm, tuto formu, to znamená nehovořit detailně o regionech a zemích. A, takže zde jsou dva body, které bych chtěl zmínit. Jednak my zde méně hovoříme o těch evropských obraných aspektech ale mm, dobře, tak. Ale nicméně bychom měli více tam zdůraznit, tak tomu navrhneme určitou formulaci. Měli bychom více zdůraznit eh, to, že eh, eh, lidská práva, lidská práva by se měla součástí, by se měla stát součástí všech našich politik, nejenom tedy energetické politiky a zahraniční politiky, ale i rozvojové politiky a obchodní politiky, tedy mělo by se to stát tématem průřezovým. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Podle mě tato zpráva nedostatečně uznává, že některé státy mají různý přístup. To je jako kdyby na všechny se aplikoval stejný metr. Eh, v EU eh, eh, samozřejmě to je jiné třeba na jihu Evropy a tam potom i jsou zde jiné tedy vztahy samozřejmě vůči Rusku či vůči Argentině a mm, takže mm, samozřejmě naše politika na východě často provokuje Rusko a potom korelace. No jaká může existovat korelace mezi těmito tématy, e, protože zde třeba Španělé jsou proti a mm, proti tedy e, tomu řešení na Gibraltaru. Pan Preda jako další. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve musím poděkovat za tuto zprávu. Obecná vize eh, eh, je něčím, s čím EPP může souhlasit a souhlasím s tím, co říkal pan Koukan, eh, pokud jde o pozměňovací návrhy, jak jsme řekli na začátku, je třeba zachovat si tuto formu a ne hovořit o všech možných detailech. Dále bych chtěl zdůraznit fakt, že se mi zdá být velice důležité, abychom si ponechali tento tón, abychom hovořili o důležitosti asociačních dohod pro země jako Moldavsko či Ukrajina ve světle Eh, budoucího přiblížení se k EU a na druhé straně i abychom zachovali to, co vy říkáte o vztahu se Spojenými státy. Já si myslím, že to je velice důležitý moment a je třeba zde eh, si ponechat tuto vaši filozofii a vstupovat eh, do nějakých niancí, což by mohlo opět relativizovat všechno Mm, protože někteří kolegové třeba jsou protiameričtí a tak dále. A já myslím, že to by bylo velice škodlivé v této fázi. Potřebujeme přece mít silné partnerství se Spojenými státy a měli bychom i úspěšně vyjednat smlouvu TTIP. Děkuji, pane předsedo. Dobře, ano, tato zpráva je solidní, dobře sepsaná a my tady teď vedeme takovou obecnější diskuzi. Nesmíme však zapomínat na to, že práce z vysoké představitelky se dělí do dvou částí. Jedna část je tedy, to znamená, hm, to znamená, musí tedy řídit všechny instituce, které spadají do její kompetence, a na, zároveň možná ještě více by měla být takovým facilitátorem, takovým interfejsem eh, mezi členskými státy a koordinovat je. Já vím, že tady skutečně by měla sehrát roli Eh, osoby, která bude tedy eh, přesvědčovat, která bude zajišťovat většinu a většinové postoje, která bude přicházet s iniciativami ve smyslu Lisabonské smlouvy. Tady by měla být velice aktivní a takto by se to mělo i ve zprávě zmínit. Už to tam je, ale já myslím, že by se to mělo zmínit a zdůraznit více. Děkuji. Pane předsedo, já eh, bych chtěl poděkovat eh, za zprávu. Já myslím, že to je zpráva, která je dobře strukturovaná, ambiciozní a velice kompletní. A samozřejmě nelze tam řešit všechny detaily. A eh, jsou tam důležité zmínky o té složitosti mezinárodního prostředí. Ano, to je složité. A potom se zde hovoří i o roli vysoké představitelky a Eh, i Evropské rady. Já myslím, že tato zpráva může být důležitá i pro eh, vysokou představitelku, aby mohla přesvědčovat. A dále se zde hovoří o koherentnosti těchto aktivit, systematičnosti nejenom v aktivitách EU, ale i členských států. A potom obraná politika. Zde mám konkrétní téma, se, týká se to vztahu s USA. Zde dovolte dvě hm, stručné poznámky. Možná spíše než o Libii, tak mm, bychom měli hovořit o stávajícím, eh, stávajících snahách OSN. Eh, zde eh, včera začala jednání v Ženevě a potom pokud jde o Jižní, Jižní Ameriku, zde bychom měli zmínit nadcházející summit s Latinskou Amerikou v červnu. To může být příležitost, jak posílit vztahy. Pokud je o terorismus, podstavec 35 věnuje eh, velkou část eh, tedy právě eh, džihadistickému terorismu a státu ISIS a já si myslím, že potom i 41 42, tedy klimatické změny a nešíření, takže i tam by se mělo hovořit o terorismu, myslím, a jinak nic, to je všechno a ještě jednou děkuji. A kromě climate change, změnách klimatu a prolif eh, až eh, smlouvy o šíření eh, zbraní, tak kromě toho by se tam také mělo hovořit o terorismu. Nejenom ve odstavci 35, kde se hovoří o státu ISIS a o džihadistech. Ne, také by se mělo o tom hovořit i v tom druhém odstavci směrem. Děkuji, pane předsedo. Ano, v nedávných letech jsme se zaměřili na potřebu společné energetické politiky, což je jasný signál pro nás, pro všechny. Musíme eh, nejenom eh, se zaměřit na teoretizování, ale i na praktická řešení. A již jsme hodně toho dosáhli. A měli bychom tedy hovořit o těchto úspěších i o nových výzvách. Pane předsedo, já bych navrhl, abychom se zaměřili na desinformaci a propagandu, Minulý týden ve čtvrtek jsme odsouhlasili usnesení, které se týkalo situace na Ukrajině a mezi řádky tam byl odkaz na, a apel na komisaře Hána, aby vytvořil dokument do dvou měsíců. Já myslím, že to je velice aktuální a musíme také to nějak reflektovat v našem usnesení, tedy tuto potřebu eh, toho, že bychom měli mít eh, efektivnější informační politiku a tedy v souladu s naší bezpečnostní politikou. Pane předsedo, my předložíme návrh k vašemu velice dobrému návrhu a doufám, že budete souhlasit s tím, že e, toto se v příštích týdnech ještě, nebo v příštích týdnech doplní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vám poděkovat za Eh, tón této zprávy a kromě pár pozměňovacích návrhů, tak bych ráda, kdybychom více zdůraznili čtyři body. První, boj proti terorismu. Já si myslím, že zde ta hrozba eh, se netýká pouze Magrebu a Středního východu, ale i Evropy především. A je třeba, abychom to tam jasně řekli, pojmenovali. A potom ta druhé, druhá věc, která by se měla zmínit, je role obrany, evropské obrany v boji proti obchodování se zbraněmi, drogami a lidskými bytostmi. To také mm, přispívá k posilu. Za třetí, bylo by důležité lépe zdůraznit propojení mezi evropskou obranou a NATO. Evropská obrana, to je jeden z pilířů NATO. Na to jsme zapomínat a já si myslím, že to je důležité. Na to nás může chránit, ale i my Přece máme povinnost chránit země, které jsou v NATO, pokud na něj kdo zautočil. A poslední věc, je nezbytné zdůraznit, stejně jako i udělala vysoká představitelka, že je třeba posílit prostředky obrany ve všech evropských zemích a nejenom zajistit jejich koordinaci. Děkuji, pane předsedo. Eh, na jednu stranu eh, velice souhlasím eh, s návrhem zprávy obsahově, k tomu nemám, co bych poznamenal, ale doporučil bych, abychom změnili trochu strukturu a sice tak, že bychom postupovali od obecného k konkrétnímu. Proto kapitola a posílení kooperativního mm, světového řádu otevřeného ehm, by eh, ze strany 27 přišla na stranu 22, protože je to obecnější věc. A, ehm, že bychom trochu přestrukturovali eh, ty eh, obě věci, které se týkají z jižního sousedství a potom ještě k té další věci, tam, kde se hovoří o zajištění právního eh, rámce EU. To je trochu divné, protože najednou potom, eh, nebo zavádějící, protože pak jde o sousedství eh, na jihu a s Ruskem. Čili já si myslím, že by to mělo být k bezpečnosti tedy toho jižního sousedství do 32 až 36 a potom tam by měla být nová kapitola, dejme tomu eh, nový přístup k východnímu sousedství, bod 25 až 28, čili jich a východ s eh, stejně strukturovanými podkapitolami. A potom ty věci, které eh, se týkají přesně Ruska, jako 29 a tak dále, a potom je tam věc, eh, která s tím souvisí nejužším způsobem, a sice eh, perspektiva přistoupení. To je bod 23. Možná, že ten bychom mohli ještě tam dát jako jednu konkrétní věc, abychom eh, z toho poznali, že se jde od obecného ke konkrétnímu. To jsou ty strukturální poznámky, které bych tomu měl. Děkuji, pane Galere. Děkuji, že, vám, že mi pomůžete s kompozicí zprávy ale ještě bychom se o tom měli pobavit. Teď paní Gabriel jako poslední dostává slovo. Já vám děkuji. A teď je na mě řada, bych vám poblahopřála k těm bodům, které jsou ve vaší zprávě, zdají se mi být ospravedlněné přesné. E, mám jenom dvě poznámky, které jsou zmíněny ve zprávě. Jednak e, zvláštní zástupci Eh, říkáte, že by se měli tedy eh, lépe eh, integrovat do služby pro vnější činnost, ale že by měla být větší viditelnost jejich práce. V dnešní době je důležité, aby tito zvláštní zástupci regionální a pro průřezové otázky aby byly jasně eh, viditelní jakožto pravá ruka vysoké představitelky. Dále je tu zrychlený postup eh, otázka odblokování eh, financí, řešení humanitárních krizí. To všechno je nezbytné, je to na místě vzhledem k tomu, že roste počet humanitárních krizí, které vyplývají z politických krizí. A dva tematické vody. Jak tady bylo již zdůrazněno a myslím, že by to mělo být více v této zprávě, boj s terorismem a e, náboženskou radikalizací. Ano, domnívám se, že je nezbytné posílit naše e, partnerství, ale e, ta šíře a význam těch krizí nám naznačuje, že musíme jít ještě dál, proto si myslím, že těsná spolupráce s regionálními a subregionálními organizacemi, jako je um, Arabská liga, Africká unie, jsou naprosto nezbytné. Musíme vytvořit společnou strategii boje s terorismem, který bude eh, skutečně reflektovat tento jev. A pokud jde o radikalizaci, musíme více naslouchat partnerům, jako je Maroko, které již přijali určitá opatření a mají určitý předstih, pokud jde o některé dobré podstupy, které může, postupy, které můžeme využít i my. Dále součinnost mezi interními a externími politikami. Tady mi přijde na místě dát do této zprávy jednu důležitou věc, a to je otázka vypracování skutečné emigrační dem- diplomacie zahrnuje jak třetí země, tak i nás, jakožto evropské občany. A mně se zdá, že zapracováním politiky migrace do různých aspektů zahraničních politiky by nám lépe umožnila řešit příčiny ilegálního přistěhovatelství a bylo by to i ve prospěch evropských občanů v podobě legální migrace. Takže proto bychom měli ještě více zesílit spolupráci s třetími zeměmi, zeměmi transitními, zeměmi původu, aby bylo možné ještě lépe řešit tyto výzvy, které v dnešní době jsou globálního charakteru. Děkuji. Takže, a did it, earlier. Um... Řeknu to stručně. Jak již bylo řečeno, je to velmi silný text. Já vám děkuji za jeho přípravu, za jeho prezentaci. Je tu hodně věcí, na kterých se shodneme příležitost ke strukturální spolupráci, proaktivnější společná zahraniční politika, podpora multilateralismu, evropská perspektiva v rámci východního partnerství, um, um, Turas na Moldavs, Moldavsko, um, Gruzii, dobrý, eh, do, dobrá poznámka pozitivního, o pozitivním dialogu s Ruskem, a otázka sankcí, tady je změní, na kterém se snad shodneme, eh, re, role regionálních aktérů, to myslím, že je také velmi dobře napsáno. Nevím, jsem si jistý, jestli odstavec 11 o dalších, eh, další eh, reformě. Tam myslím, že se musíme zamyslet nad tím, do jaké míry již to plní svoji roli, do jaké ne. Myslím, že je potřeba to pečlivě zvážit ale silně souhlasím s, s dvanáctkou. Myslím, že zatím příliš málo lidí v delegacích um, jsou s, eh, ze služby pro vnější činnost, příliš mnoho z nich je z komise, takže tam bychom eh, měli dospět ke změně. Souhlasím s dvanáctkou. Jsou to některé eh, odstavce, jako třeba šestka o, o slučování kombinaci zdrojů. Tam myslím, že by se to dalo opravit, protože se, je to otevřené milným výkladům i když sympatizujeme s cíly tohoto odstavce. Paní Mogherini byla velmi jasná, pokud jde o parlamentní eh, dimenzi strategického přeskumu. To by se dalo explicitně zmínit v odstavce 16, v 18. Eh, tam myslím, že můžeme pozitivně eh, hovořit o regulární legální migraci. A dále energetická bezpečnost, klimatické změny, tam myslím, že je velká mezera v tom textu v jeho vstávající podobě, zejména vzhledem k významu Paříže v letošním roce. 23 tam by se nemělo říkat jenom Západní Balkán, ale Západní Balkán a Turecko. A 37. Já si myslím, že transatlantické vztahy nedefinuje pouze TTIP, a ta část týkající se globálních přístupů založených na pravidlech by si zasloužila samostatný odstavec o lidských právech. Doufám, že je to něco, čemu naše skupina přihledne. Celkově si myslím, že je to konstruktivní změní a já eh, doufám a myslím, že budeme k tomu mít konstruktivní eh, reakci. Děkuji kolegyně a kolegové po eh, uh, dění z posledních dnů otázka boje s terorismem je samozřejmě velice důležitá. Otázka energetické politiky tam je, ale uh, pokud to chceme ještě vyostřit, tak já budu uh, rád, na, uh, tedy rád uvidím vaše návrhy. Potom otázka, která souvisí s evropskou obranou. Já už jsem říkal, že podvýbor také bude zpracovávat zprávu, proto já se tady nechci pouštět do všeho, ale Těším se na vaše návrhy. Jsem si jistý, že tady se nám podaří nalézt příslušně vyvážené řešení a vyjádřit tam příslušné pozice. Dokážu si to představit. Například ale malý to, co jste říkal, když bychom se tam silněji pustili do těch jednotlivých možností Eh, pokud jde o pašování eh, zbraní nebo omamných látek. Tam eh, s tím ta politika také tak trochu souvisí a proto se tím budeme zabývat. Byl bych rád, kdybyste co nejrychleji a s tímto tedy přišli, aby Chom tedy přišli eh, s nějakým eh, všestranně přijatelným řešením. Děkuji vám. Myslím, eh, že nebude třeba rozpravy 26. ale uvidíme. Počkáme až na vaše pozměňovací návrhy a potom po nich povedeme jednání. A teď vás poprosím. Teď už tady máme pana ministra, ale teď to proběhne jen kamera. Ne, první část. A ta druhá, druhá část bude in camera. Takže eh, zastupce e, ruského velvyslanectví musí odejít e, na druhou část. Nedělám žádnou legraci. Měli jsme zasedání in camera s paní Mogherini před e, Vánoci a uprost uprostřed mezi těmi zaměstnanci pro vnější činnost seděl zaměstnanec ruského velvyslanectví a to, to opravdu nevtipkuji. That's, that's a sense of humor. I liked it. Mně se to líbilo. Nemoc. Liebe Freunde, wir haben jetzt äh, den... Milí přátelé, teď budeme projednávat zprávu v eh, ministra zahraničí předsednické eh, země eh, rady. Souvisí to s zprávou paní Mogherini, která byla dnes přednesena na radě. Druhá část se bude projednávat in kamera. Pane ministře, máte slovo. Sandra, eh, jak vidíte, je eh, vaše eh, faninka. Please, the floor is yours. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. A je mi nesmírným potěšením být zde na zasedání výboru AFET Evropského parlamentu a těším se na těsnou spolupráci s tímto výborem a s celým parlamentem v průběhu našeho předsednictví. Velmi si cením role Evropského eh, parlamentu a pane předsedo, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Jsem rád, že dnes můžeme hovořit o prioritách lotyšského předsednictví. Chci hovořit o Evropě aktivní a angažované. Hmm. Máme eh, jako eh, prioritu Evropu, digitální Evropu, to konkurenceschopnost a budeme spolupracovat s paní Mogherini, pokud jde o evropské globální ambice. Budu hovořit specificky o rozšíření, což je eh, samozřejmě jakési srdce nebo jádro externí politiky naše země vstoupila do Evropské unie teprve před eh, třeba deseti lety a po eh, deseti, o deset let později nikdo nemůže spochybnit přínosy tohoto členství, takže Lotyš svoje přirozeným zastáncem otevřenosti v rozšíření a politice sousedství. Ale než budu hovořit o rozšíření, tak začnu něčím trošku méně pozitivním. A to je téma, které skutečně uh, Eh, se dotýká samotného jádra Evropy. Protože dnešní jednání se odehrává samozřejmě na pozadí těch barbarských událostí, k došlo eh, v Paříži, eh, které, z kterých jsou zrozeni lidé bez ohledu na víru a přesvědčení. A tyto události vyvolaly vlny eh, šoku a zrození po celé Evropě. Je to útok na lidská práva a demokracii. Ale je to zároveň něco, co nás zbližuje a spojuje. A um, ty demonstrace, pochody v Paříži byly obrovským eh, projevem solidarity a ochoty bojovat s extremismem a terorismem a doufám, že se to promítne do, i do jednoty v radě a napříč institucemi. Neboť my musíme zintenzivnit naše úsilí vykořenit terorismus z, našeho, z našich společenství. Eh, belgickým orgánům se podařilo překazit eh, terorist, teroristický plán minulý týden je důležité zdůraznit, že vnitřní bezpečnost a spravodajské informace spadají pod spravomoc eh, členských států. V průběhu našeho předsednictví budeme podporovat úsilí členských eh, států posílit koordinaci a spolupráci v boji proti terorismu, včetně použití stávajících nástrojů a plné implementace proti teroristických strategie, strategii proti takzvaným zahraničním bojovníkům. Zrání 11. ledna eh, rovněž vyplynulo posílení eh, ochrany vnějších hranic. Měli bychom postoupit také, pokud jde o jména, jména informace o cestujících, zintenzivnit eh, naše kontakty s transitními zeměmi a zeměmi původu, včetně boje proti radikalizaci a financování teroristických skupin, zapojení muslimského společenství v Evropě a zajistění toho, aby se z internetu nestala živná půda pro nábor dalších teroristů. Musíme spolupracovat s našimi mezinárodními spojenci, jako jsou Spojené státy a Kanada a další a vést eh, dialog se třetími státy. Evropská komise brzy předloží novou interní strategii vnitřní bezpečnosti a my se těšíme na tyto návrhy, které budou součástí balíčku protiteroristických opatření. Poslanci a poslankyně, nyní obrátím pozornost k rozšíření. Samozřejmě, že eh, to, co dělá tento výbor, má hodně dobře zapadá do eh, programu našeho předsednictví, kdy chceme pokročit v jednání tam, kde to bude možné. Nebude to však snadné. Uvědomujeme si citlivost ehm, v některých členských státech a také e, složitou otázku reformy. E, rozšíření bylo nejlepším a nejefektivnějším evropským nástrojem zahraniční politiky. Posiluje mír a stabilitu v bezprostředním sousedství a buduje stabilitu, stabilitu napříč kontinentem. Dává také Evropské unie unii větší váhu na, eh, ve světovém měřítku. Neboť eh, vidina členství je nejlepším podnětem k reformě společenství, tak jako tomu bylo v Lotyšsku a dalších pobaltských státech v 90. letech. Rozšíření šíří evropské hodnoty za naše hranice. A to nejen těm, kdo se stanou členy, ale eh, zejména těm, kteří na členství aspirují. Nyní tedy i nadále jsou jednání o přijetí nových členů založena na kon- kondicionalitě, kdy jsou e, země posuzovány e, jednotlivě, to znamená, kdo postupuje rychleji, e, kdo reformuje rychleji, tak postupuje rychleji, hodnotí se standardy právního státu, a dalších aspektů. Nic není však jednoduché, neboť laťka je nastavena vysoko, ale je to správný přístup, neboť my chceme šířit naše hodnoty, ne je rozředovat. Chceme spíše šířit náš úspěch, neho omezovat. To jsou síly Evropské unie, ale musíme v tom být eh, opravdu konzistentní, to znamená odměňovat pokrok tam, kde je to na místě. Doufáme, že se nám podaří za našeho předsednictví postoupit v dalších jednáních to jsou například jednání se Srbskem. Zahájíme první kapitoly za našeho předsednictví a bude to záviset na politické vůli v Bělehradu, na hmatatelném pokroku, pokud jde o stát práva a implementaci v dohod v dialogu s Prištinou. Mělo by to také umožnit dosažení dalšího pokroku, pokud jde o stabilizační a asociační dohodu s Kosovem, která bude snad podepsána v první polovině roku 2015. Také doufáme, že bude pokračovat jednání s Černou horou, včetně otevření, nový, otevření nových kapitol. Vítáme závazek Černé hory k evropským hodnotám a pokrok, který již byl dosažený, když je potřeba ještě více, pokud jde o základní práva a stát práva. Chceme eh, také postoupit v jednání s Ankarou, nebo Turecko je strategickým partnerem, s nímž, jsme, s nímž sdílíme společné zájmy a výzvy. I když stávající politický kontext není příliš příznivý, doufáme, že přístupová jednání jsou nejlepším rámcem našich vztahů a nejlepším mechanismem na podporu reform. Vyzýváme Turecko, aby jasně um, prokázalo svůj závazek evropským hodnotám. Zatím není jednomyslnost, pokud jde o přístupová jednání s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie. Závěry eh, Rady z loňského prosince zmiňují možnost vrátit se k této otázce v roce 2015. Pozitivní signál z Evropské unie by byl jistě pobídkou jak pro bývalou repu- repu- republiku Makedonie, tak i pro celý širší region. Ale samozřejmě na eh, firmu, aby eh, dala najevo svoji politickou vůli. A pak je to také otázka um, Eh, uznání eh, Albánie, uznání jejího eh, uplynulého úsilí na poli přibližování Evropské unii. Ale než se budou zahájena přístupová jednání, je potřeba ještě další pokrok. Pokud jde o Bosna, Bosnu a Hercegovinu, tak tam zatím došlo k zablokování dalšího postupu, ale očekáváme další reformy jsem realistický, pokud jde o překážky, ale věřím také tomu, že za našeho předsednictví pokročíme v jednání s kandidátskými zemi, zeměmi a také pokud jde o celkový proces stabilizace a přidružování západního Balkánu. Ještě je tu jedna věc, která spadá pod pr- pravomoc eh, vašeho výboru a to jsou um, externí uh, vztahy, včetně takových zemí, včetně Švýcarska. Eh, výsledek referenda eh, samozřejmě je něco, co očekáváme, ale je jasné, a respektujeme, ale je jasné, že svob, volna, volný pohyb osob je základním prvkem Evropské eh, unie. Jsme však ochotni jednat se Švýcarskem ohledně některých aspektů, které se dohody týkají. Rozšiřování je pouze jednou z priorit chceme využít našeho předsednictví také k tomu, abychom pomohli Evropě rozšiřovat se i dál, abychom posilování stability v celém sousedství v Syrii. Budeme podporovat eh, práci, eh, další práci před večer summitu v Rize květnu eh, a budeme podporovat i úsilí ve střední Asii a revizi strategii pro střední Asii. Eh, jsou tu dohody s Kanadou, Japonskem, Větnamem a zvláště se Spojenými státy. Je mi opravdovým potěšením moci vás dnes oslovit a těším se na vaše názory, rád odpovím také na vaše dotazy. Děkuji a slovo má pan Preda. Děkuji vám. Velice vám děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Děkuji, že jste se dnes dostavil, abyste se s námi podělil o priority lotického předsednictví. Je to v podstatě ve stejném duchu, jako byla, se odehrála prezentace eh, vašeho premiéra na plenárním zasedání minulý týden. Já vám blahopřeji k vašim ambiciozním cílům a přeji vám mnoho zdaru to všechno, co jste řekl, bohužel bylo trošku negativně narušeno těmi teroristickými útoky, které jste zmínil, eh, které jste zapracoval do vašeho projevu. Je tu jenom jedna otázka týkající se Bosny a Hercegoviny, protože jsem zpravodaj tohoto eh, parlamentu k této zemi a právě jsme hovořili o zprávách o, o pokroku Srbská a Kosovy, Kosova, příště budeme hovořit o Bosně a Hercegovině. Domníváte se, že za vašeho předsednictví dojde k podstatnému pokroku, anebo se domníváte, že v těch prvních šesti měsících roku 2015 budeme svědky pouze jist určité koordinace mezi nově vzniklými orgány a tedy vzhledem k té britské, eh, k té britské iniciativě a budeme hledat eh, nějaký způsob, jak tu iniciativu a tyto otázky konkretizovat. Ale domníváte se, že se nám podaří je konkretizovat ještě do konce vašeho předsednictví? Děkuji. Paldies, priekšsēdētāji kungs ministra Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, zdravím vás v parlamentu. Doufám, že toto předsednictví bude úspěšné. Otázka. Minulý pátek tedy došlo té události, k té výzvě, aby v Lotyšsku všichni hovořili. Eh, Lotyšsky bylo to jakési, eh, jakýsi, jakási politická výzva, bylo to prohlášení, které bylo spíše eh, vnitropolitické, ale jak se na to díváte, jak podobné politické aktivity, jak ladí s oficiálním externí politickou linií Lotyšska, i dalších zemí a vůbec Evropské unie, neboť Evropská unie tradičně žije v kontextu národních menšin, mnoha státek, včetně jiných zemí východního partnerství, Arménie, Gruzie, Bělorusko. Jak se díváte na tuto situaci? Konec konců jste ministrem země, která nyní drží otěže předsednictví. Jak je váš názor na národnostní menšiny v Evropě? Děkuji. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Vítejte u nás ve výboru. Přeji vám hodně úspěchu ve funkci předsedy a dovolte, abych položila krátkou otázku. Zde existují velice zajímavé instituce, které mají své sídlo v Rize. A za použití a mm, jedna tedy mm, i se zabývá propagandou Ruské federace a to bych chtěla zmínit, tedy ruská propaganda proti západu. Jak tedy Chcete využít know-how hm, takového centra hm, právě proto, abyste zneutralizovali takovéto činnosti namířené proti EU a dalším, eh, dalším západním partnerům. Thank you, chair. I would like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat ministra Dohoda z Minsku se neimplementovala, takže žádné efektivní příměří na východě Ukrajiny a co tedy eh, bychom mohli udělat pro to, aby se implementovala? Děkuji. Děkuji, děkuji, pane ministře. Eh, já chci vás tady uvítat na výboru a přeji lotyšskému předsednictví vše nejlepší. Především a mě zajímá otázka PNR. Já doufám, že eh, budeme moci vyřešit tuto významnou otázku. A moje otázka se teď týká východního partnerství ze šesti zemí, které se zapojily, tak tři země mají asociační dohodu s EU. Mm, to znamená, že tedy jsou jaksi na vyšší úrovni než ostatní a pokud je ostatní, tak se, e, tam se hovoří o e, celní unii. A pokud se nepamatuju, pokud se pamatuju, tam je jeden stát, tedy Azerbajdžán, který Mm, jak se k tomu staví eh, neutrálně. A já se ptám, eh, jaká, co očekáváte od samitu z Rigi, pokud je co liberalizaci a podobně. A, mm, takže jak mm, tedy hodláte tedy eh, dále zpracovat východní partnerství a čeho chcete vůbec dosáhnout na samitu v Rize? a tedy se, jak čeho chcete dosáhnout konkrétně se představiteli zemí východního partnerství. Děkuji. Děkuji. Já chci přivítat zde pana ministra a zde i, eh, i, eh, eh, my velice si ceníme toho, že jste přišel k námi, tak abychom mohli, za námi, abychom mohli se s vámi koordinovat a zcela podporujeme, co jste řekl v úvodu, pokud je o boj proti terorismu a problémy, které musíme řešit, které jsou s tím spojené a mm, nesmíme tedy pouze mít takovou preventivní reakci, která by mohla ohrozit lidská práva a také je třeba i e, zapojit interní a externí reakce. A také i podporuji slova, která se týkají eh, Ruska a mm, zlepšení ve vztazích s Ruskem. Já myslím, že tady je příležitost pro pozitivní dialog, ale v žádném případě nechceme ignorovat nebo zapomínat na to, že porušuje mezinárodní právo, takže to pro vás teď bude velká výzva to řešit. A, mm, takže mm, my eh, mm, tedy eh, máme tedy před sebou velký problém. A já mám jasné otázky. Vy jste tady, tedy eh, za předsednictví, ale vaše role je důležitá tedy, protože představujete se Evropu jako celek a chtěl bych si znát vaše osobní Eh, eh, názory, pokud jde o podporu lidí LGBT eh, v Lotyšsku, protože to je hodně, to nám hodně leží na srdci a i vaše strana, představitel vaší strany se dost k tomu vyjádřili. Já se ptám, jak tedy podporovat tu, ten zákaz diskriminace vůči osobám LGBT. A potom, ale pokud jde o změny které se týkají používání jazyka v Lotyšsku, státního jazyka, a kdy politici eh, poskytují eh, rozhovory, interview pouze v lotyštině. Vysílá to správný signál ohledně plurality a dodržování práv menšin, mm, protože teď neho, nejednáte pouze za vlastní zemi, ale za všechny naše země. A jaký politický signál toto vysílá vůči Rusku? Takže tady bychom potřebovali od vás nějaké ujištění. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane ministře. No, promiň. že dnes tady diskutujeme o pokroku zemí, které se uchází o přistoupení k EU a já jsem zpravodaj, stálý zpravodaj pro bývalou eh, Jugoslávskou republiku Makedonii. A já to nazývám Makedonie, pro mě je to Makedonie, protože tato země si vybrala tento název, název Makedonie. Takže já zde mm, pocituji určitou skepsi ohledně vyjednávání s Makedonií. Já mm, zde tedy musím říci, že jsem trochu zklamán, protože ze všech kandidátských zemí, tak Makedonie v podstatě je nejblíže k EU a již ve velké míře eh, respektuje aký komunitér. A je to takové trošku iracionální ten spor se sousední zemí. A já proto ve své zprávě navrhnu, aby Makedonie začala vyjednávat o přistoupení k EU a rada mm, i přes veškeré tedy ty obstrukce, tak eh, Makedonci tedy by měli tedy samozřejmě eh, eh, začít vyjednávat, až bude, eh, až bude tedy vyřešen ten spor o názvu. A já tedy na vás apeluji, abyste se zaktivizovali, abyste jednali vůči této zemi, která má obrovský dopad na stabilitu celého regionu. Tak já se ptám, co hodláte dělat tady s tímto? A vy jakožto líder tedy, vy byste mohl ovlivnit eh, toto, aby evropská politika se stala koherentnější, mm, eh, pokud jde o ty vztahy se sousedními zeměmi, aby se neporušovala lidská práva, aby byste měli využít všechny, všechny nátlakové prostředky zde i ať se to týká Turecka, Maroka, Izraele a tak dále. Děkuji kolegyně a kolegové. No, teď máme před sebou dvě části debaty. Eh, nejdříve eh, rozšíření. Prosím, eh, soustředit se na to. A potom jsou tady otázky Rusko a tak dále. A to jsou věc, věci pro Radu ministrů zahraničí, takže to bychom nechali na tu druhou část. Takže prosím, teď se soustřeďme na rozšiřování. Tak, jak se tady na to ptal kolega Erka Rinkinevič. A teď má slovo kolega Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu ministrovi, že přišel a přeju vám vše nejlepší eh, k tomuto předsednictví. Velice stručně, vy na konci jste se zmínil o významu dohod eh, se Spojenými státy a s Kanadou. Já si myslím, že ano. Já, pokud jde o Kanadu, tam již to téměř e, e, skončilo, ale my e, bychom měli tedy v tomto poletí tedy definitivně toto vyřešit, aby ta dohoda byla dokončena do konce roku, když víme, že to bude těžké, takže tady je třeba tomu dát impuls. A teď, pokud jde o dohody s Amerikou. Tento, toto poletí pro vás bude velice důležité, protože se bude se konat v červnu e, i summit s eh, Latinskou Amerikou a zde třeba i posílit vztahy s, Jažní, s Jižní Amerikou, to je také významný region. A já si myslím, že by bylo nejlepší, aby mm, i chom využili toto poletí pro posilování tedy vztahů s Am- Jižní Amerikou. Děkuji. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas ministrė. Až ty... Děkuji, pane ministře. Já chci eh, popřát vše nejlepší v Lotyšsku. Všichni věříme, že výsledky budou dobré. Vy jste zmínil otázku rozšiřování a že vy mm, i eh, doufáte, že věci se zlepší. A já si kladu otázku, zdali lotyšské Eh, předsednictví bude ten stát, který skutečně mm, eh, udělá velký pokrok v oblasti rozšiřování a mm, tedy v oblasti i přistupování Turecka k EU. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já vám chci popřát vše nejlepší do vaší funkce. Určitě to bude velice významné poletí nabité pro nás pro všechny, takže já doufám, že e, zde tedy e, to proběhne co nejlépe. Pane ministře, v Česku e, jsme viděli informaci o tom, že chcete jet do Moskvy a vyjednávat s panem Lavrovem a s vedením Ruské federace. A takže já se ptám, s čím tam pojedete do Moskvy? A možná, že třeba něco k ruské agresi na Ukrajině. E, I dva vojenské prapory, asi 700 lidí údajně z Ruska překročilo hranici na Ukrajinu. Tak jak bych rád slyšel váš komentář ohledně této situace na Ukrajině. Thank you, Herr Kukan. Děkuji, pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o rozšíření o země západního Balkánu, děkuji za úvod. A vy chcete tedy využít i vaše zkušenosti se vyjednávání a já skutečně si cením té podpory, kterou eh, chcete mm, eh, dát eh, v příštích pěti letech zastávající situace, nebude existovat žádné rozšíření přece, protože objektivně žádná z těchto zemí nebude připravena přistoupit k EU. Ale a vy víte, že je nutné, abychom skutečně velice citlivě pracovali se slovy, eh, poněvadž prohlášení předsedy komise Junckera, takže to našich partnerských zemí na západním Balkáně způsobilo dost velký poplach. A já tedy si cením vašeho přístupu a vím, a vy to víte, že to asi bude těžké, že to bude těžké. To, co jste řekl, to je ambiciozní, ambiciozní projekt, ale skutečně si zaslouží veškerou naši podporu a pomoc. A abychom Eh, to udělali úspěšně, tak byste měl spolupracovat úzce s paní Mogherini, s vedoucími delegací v těchto zemích. Takže moje otázka je, mm, jaké jsou nejlepší kanály pro komunikaci, tak aby skutečně jste eh, dospěli k nějakým konkrétním výsledkům. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Pane předsedo, pane ministře, když... Takže teď boj proti terorismu. Takže já se ptám, zdali jste jednali o potřebě eh, zajistit více peněz, proto abychom mohli investovat do eh, eh, našich spravodajských služeb, tedy jak, protože <clears throat> Evropa by měla více si vyměňovat informace, a tak abychom zabránili těm, těm radikalizaci aby se naši mladí lidé neradikalizovali. A diskutovali jste o tom, jak třeba vy i mm, třeba působit na tu frontovou linii terorismu v, v Iráku. A v podstatě Evropa tam vůbec není přítomna. Ani členské státy neokoordinují dodávky zbraní do eh, Do, do, do, do, do, do, do, do, do, a, takže jak je to s humanitární pomocí? Tam, tam také se nic nekoordinuje, ani e, se nekoordinuje s rozvojovou pomocí a i e, uprchlické tábory, e, tedy pro jazidy a pro křesťany, nefungují žádné programy, jak pomáhat ženám, ženám, které jsou uneseny teroristy, nemáme žádný program, jak pomáhat ženám azidy aby eh, se nestali hm, sexuálními otrokyněmi teroristů. Takže to je třeba řešit s místními lidmi. A to teď něco k Libii. Ano, to je v podstatě taková svatyně teroristů teď. A kde je Evropa tam? Myself. Libia, Ukrajina. Libia, Ukrajina, teror, eh, to bylo na eh, seznamu tedy mm, tématu s radou, to, se, to je další téma. A nyní má slovo pan Plenkovič. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Mr. Minister Rinke. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane eh, ministře. Jako předseda eh, delegace pro Ukrajinu eh, jsem samozřejmě zvědavý na vaše vysvětlení toho, jak nadcházející šest měsíců hodláte věnovat pro nějaké soustavnější diplomatické angažma Evropské unie obecně a, k hledání dlouhodobého trvalejšího řešení pro Donbass tak, a také eh, neporušování mezinárodního práva na bývalé Krymu. Pokud jde o rozšíření, tak myslím, že je důležité, aby, eh, nebo že jste dal najevo eh, klíčové prvky země, která nedávno tady vstoupila a, a že je důležité, abychom tedy eh, zachovali ty základní legislativní obrysy, tak jak byly naplánovány. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, eh, já vás také vítám a přeji vám hodně úspěchu ve vašem předsednictví. Hovořil jste o rozšíření a zmínil jste Turecko co by strategického partnera. Já bych chtěl také dodat Bosnu, protože se těšíme na pokrok, pokud jde o Bosnu a Turecko v tom předsednictví. Potom je tady další věc ohledně e, e, vykořenování terorismu v naší společnosti a hovořil jste o zapojování muslimských společenství. Víme, že svět, ve kterém žijeme, je navzájem propojený a navzájem závislí a jsme také e, svědky znepokojivého nárůstu útoku proti muslimům. Čili jak jakými, jaké kroky chcete podnikat k tomu, aby abychom se z tohoto dostali. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych vám nejdříve rád popřál hodně úspěchu během lotyšského předsednictví. Moje otázky se plně týkají rozšíření. Za prvé, máme tady řadu pozitivních zpráv z Albánie. Myslíte si, že by bylo možné, pokud ten pozitivní trend bude pokračovat, tak by Albánie mohla zahájit některé dílčí kapitoly vyjednávání už za latinského předsednictví. A potom druhá otázka k Islandu. To jsou takové dva trendy v té zemi. Za prvé, vládnoucí koalice zvažuje možnost vyhlásit další referendum o přerušení vyjednávání. A potom na druhou stranu je tady sociálně demokratická strana, která chce pokračovat v těch vyjednáváních, pokud nedojde k referendu ale bude eh, přesto nová vláda. Eh, může eh, Evropská komise tedy, nebo zvažuje Evropská komise vůbec pokračování vyjednávání s Islandem? Děkuji. Navrhnul bych, abychom teď zahájili tu část in camera a pak to můžeme spojit do té pozdější části.